So, good morning everybody. To introduce the... Dobrý eh, den. Já eh, tady eh, jako předseda se chovám předsednicky. Začneme okamžitě. Nejdříve přijetí pořadu jednání jsou nějaké připomínky. Pan Hekmark? Ne. Ten si nežádá hlasování. Dobrá, tedy pořad jednání je přijat beze změn. Pak máme dvě sdělení předsedy. Za prvé, jak už bylo řečeno, Otevřené zasedání koordinátorů se bude konat 24. února mezi 14. a 15. hodinou. Proběhne výměna názoru s komisařkou Vestagovor týkající se nedávných rozhodnutí o bankovnictví a vše bude webstreamováno a jinak žertuji, co se týče tlumočení. A ještě jedno sdělení minoritní názory. Rád bych upozornil eh, kolegy na pravidlo 54 odstavec 3, všichni ji znáte z paměti určitě, kde je řečeno, že kde není, kdykoliv není názor výboru jednomyslný, eh, je prostor pro menšinový názor eh, na žádost autorů ne delší než 200 slov a může být přílohou k většinovému názoru vyjadřenému eh, ve zprávě a předseda je arbitrem jakýchkoliv rozdílů. To je pravidlo 54 bod 3. Důvod, proč se o tom zmiňuji, je ten, že dvě politické skupiny, totiž GUE a EKR, mě předali minoritní názor eh, po té, co už se hlasovalo v pondělí. Tam se to týkalo výroční zprávy o bankovní unii a zprávy o úloze EU eh, e v eh, fungování finančních institucí. Každopádně nebyly tyto názory vyjadřeny v průběhu hlasování či při hlasování a, pro, a přesto se předseda rozhodl výjimečně je eh, připojit k zprávě, protože bral v úvahu, že to pravidlo bylo zatím v ekonu uplatněno pouze jedinkrát. Nicméně chci všechny kolegy ve výboru upozornit, že od nynějška dané pravidlo, o němž hovoříme, bude aplikováno opravdu přísně. Což znamená, že jakýkoliv poslanec, který chce, aby byl jeho e, separátní odlišný názor připojen ke složce, to musí sdělit přímo na zasedání výboru a přímo e, po hlasování osobně, nikoli mailem. To vše bude v zápisu a díky tomu bude mít každý možnost se s tím seznámit. Bod číslo 3. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Andorským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocená opatřením stanoveným ve směrnici Rady o zdanění příjmu z úspor ve formě příjmu úrokového charakteru. Spravodajem je Miguel Viegas, není zde, ale Fabio jej nahradí. Fabio, máte slovo. Dobrý den a Miguel Viega vyřizuje omluvu z důvodu záplav, nemohl přicestovat. Já se omezím na zhrnutí toho, o čem budeme hlasovat. Ono to někdy pomůže. Návrh zprávy se týká změn k automatické výměně údajů o daňových záležitostech už od roku 2003 k této výměně dochází eh, díky eh, příslušné směrnici a pak to bylo vyjednáno i právě mezi jinými se Švýcarskem, Liechtensteinem, Monakem a právě Andorou. Od roku 2014 máme směrnici o správní spolupráci Eh, to je c 2 a tam eh, dostáváme obsáhlejší informace včetně standardu, eh, což znamená sjednocení postupu a pak máme směrnici o daních a ta předchozí bude ehm, zrušena, čímž slaďujeme nové vše nově podle stejných norem tak, aby to lépe umožnilo daňovým úřadům bojovat s daňovými podvody a únik. Je třeba tyto standardy monitorovat, aktualizovat tak, aby e, ta zpráva nebyla e, obsahově prázdná. Rovněž jde o výměnu finančních informací a informování veřejnosti, abychom se přesvědčili, že ten systém funguje správně. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nyní se obracím na stínové zpravodaj. Vy nahrazujete Andráse Švárce? Ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád omluvil Andrása Švába. On už je znovu v Bádensku, Württembersku. Eh, proč, to si můžeme pouze představovat. Ehm, ta smlouva, která byla podepsána minulý týden mezi Evropskou unii a Andorou András Šváb ji velice vítá. Jedná se o zásadní krok v boji proti jak daňovým únikům, tak daňovým podvodům v Evropě. Tím budeme mít otevřenou spolupráci mezi národními daňovými úřady a posilujeme ji. Posílená výměna informací o eh, o eh, účtech určitě bude jak odstrašující eh, a zamezí občanům, aby se pokoušeli určité kapitálové zásoby přesouvat eh, s tím, že je nezdaní do zahraničí a zároveň aktualizujeme eh, smlouvu. To je nutné, aby vše vstoupilo v platnost včas a proto z pohledu EPP by bylo žádoucí, aby ta smlouva byla opravdu Eh, uvedena v platnost co nejdříve. Děkuji, říká předseda a za socialisty a demokraty. Není tady pan Gofor. Nikdo se nehlásí? Za EKR Sanda Lons. Děkuji, pane předsedo. Já budu nesmírně krátký. Další složka tohoto typu. Ano, já rovněž plně podpořuji a v podstatě se budu opakovat Stejně jako pan Balc, souhlasíme s těmi názory, souhlasíme se skutečností, že vše musí být eh, aktualizováno, abychom se vyhýbali měření dvojím metrem a dvojímu typu výměny informací a to už je z mé strany vše. Děkuji, říká předseda za liberály Kora van Nieuwenhuizen. Už jsem se zlepšil v té výslovnosti? Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji za krásnou výslovnost mého jména. Předseda mimo mikrofon. Upřímně řečeno, je to hezké. Chci poděkovat zpravodaji panu Vegasovi a, a rovněž, jak řekl pan Fabio De Masi, i my souhlasíme, že se jedná i pro Andoru o důležitý krok v boji proti daňovým únikům. Souhlasím rovněž v tom smyslu, že jakmile něco takového máme, tak nás musí zajímat výsledky a výstupy, eh, které poté přijdou, protože my si neustále stěžujeme, že eh, nadnárodní společnosti neplatí daně, které by měly, ale nyní bojujeme rovněž s bankovním tajemstvím v tom smyslu, že i jednotlivci by měli platit ty daně, které platit mají. Proto to vše opravdu podporujeme. Děkuji a já už vás budu nazývat pouze Korou do budoucna. A nyní za zelené, kdo je tam stínovým zpravodajem? Je zde někdo? Žádá si někdo slovo? Ne, vy nemáte žádné akcie ani utajené uči v Andoře. Dobře. Um, pak ještě END. Ani jeden Marko se nehlásí o slovo. Nevidím je. Ani žádné kolegy jiné nevidím, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit. Dobrá, domnívám se tedy, že postup je jasný. Máme zde lhůtu pro podávání námitek, to je 21 kalendářních dnů od dne, kdy byla zpráva rozeslána, tedy 24. únor. A pokud se neobjeví žádné námitky, a z toho, co vidím, asi se neobjeví, to půjde přímo na plenární zasedání a počítáme s prvním březnovým zasedáním. Dobrá, všichni jsme připraveni už ke hlasování? Ano, máme dvouminutový předstih. So I think I give the colleagues the two minutes. Já tedy kolegům věnuji dvě minutky. No, I get confused. Yeah. Has everyone... Hlasova... Mají všichni hlasovací karty? Pokud možno, tak vlastní. Protože nakonec se bude hlasovat jmenovitě. Takže to má smysl tady. Jsou všichni Um, mají všichni ten dlouhý hlasovací seznam. Začneme zkouškou. Takže otevírám hlasování na test. Stále čekám. morning. Bom dia. Thank you. The first one? Which one? Yeah, but six have not yet voted. So we are still in the test vote. Takže stále testujeme. The longest ever test vote. <laughs> Nejdelší zkušební hlasování. Už jsme tady, protože mm, musíme začít v 9.15, což už je. Končím hlasování. Takže začneme nejprve mm, tedy sociálním jednání o legislativním návrhu po doporučení Ruského parlamentu, jak harmonizovat eh, indexy spotřebitelských cen. Jak víte, to je po trialogu a musí to být schváleno výborem. Já nemám námitky. Kdo souhlasí s tím textem v kontextu tohoto interinstitucionálního hlasování, to můžeme jmenovitě. Tak to prosím organizujte. Yeah, immediately no, I will not count you. Uh, eh, Vás nebudeme počítat. Dobře. Vy jste dostali e-mail, takže si to zorganizujte. Já počkám, ale vy se ani nesnažíte to organizovat. Yeah, then do it. A to udělejte. No. We do not start these things here. Ne, s tím tady nebudeme začínat. Já dnes budu na stadionu. Takže budeme hlasovat o konsultaci Otevírám hlasování, není to klíčové hlasování. Takže můžeme bez vašeho hlasu se obejít. Končím hlasování. Takže 40 eh, pro 5 proti, 1 se zdržel. Schváleno. Ehm, takže to může do pléna. Teď počkám dvě minuty. Doufám, že všichni máte hlasovací karty. Jak jste možná slyšeli dnes ráno, proběhl e-mail, že máme žádost na poslední chvíli po lhůtě na oddělené hlasování. Takže mm, já oznámím ta oddělená hlasování a doufám, že frakce se budou schopni e, tím řídit podle svých hlasovacích seznamů a chci potvrdit, Teď to uděláme jako předseda, ne jako stínový zpravodaj. Že to bylo trošičku problém připravit ty hlasovací seznamy, protože hmm, stanoviska jsme dostali včera, já znám ty problémy a integrovat je byl problém. Mm, takže to nebyl ani zpravodajní ani vyjednávací tým, který zorganizoval toto spoždění. Byl to z důvodu těchto okolností. Na druhou stranu, všechna tato hlasování šly směrem ke kompromisům, které byly k dispozici. Takže můj požadavek na budoucnost je držet se časového rámce. Jinak, jak všichni víme, bychom museli hlasovat příští týden v plénu a nemáme šance. Fabio žádal o slovo. Já jsem Hm, chtěl požádat, abyste požádal možná kolegy, aby trošičku snížili uh, hlasy, protože tady vůbec není slyšet. To asi není moje bavorská angličtina, jinak budu mluvit bavorsky. To by nepomohlo ne? Eh, ničemu. <laughs> Takže to nezní, problém není na mé straně. Čekám stále na pervánš. Já si myslím, že ona byla uh, předsedkyní tohoto výboru. Pane předsedo, vy jste zkušený kolega. Mm, je dobře, že začínáme tak brzo a to nás těší, ale když začnete mm, Eh, hlasováním a pak ještě změnou místnosti, tak je to tedy odvážné, takže eh, tady vám přeju hodně štěstí. Přesto ale máte možnost, dvě možnosti. Můžete počkat, až moje frakce bude mm, plnoč, mm, plném počtu, což bych radil, protože to všichni předsedové doposud tak řešili, že v případě pochybností mm, se počítali i kolegové bez hlasovacích karet. Pokud eh, to neplatí, tak bychom se na to, bychom se na to zvykli, ale mm, přesto máte možnost buď počkat, až moje frakce ehm, mm, bude plná, anebo počítat eh, s nějakou výměnou dopisu, ale bylo by lepší počkat. Kolego, vy jste sice mluvil dlouho, ale nestačí to, nestačilo to, až přijde paní kolegyně. Já to plně řeknu ještě jednou. Ehm, ta změna místnosti, eh, to já jsem vzal na vědomí. Můžete to vysvětlit? Já čekám ještě jednu minutu a pak začnu, protože tu souvislost mezi změnou místnosti a kartami intelektuálně nechápu, protože se nevylučuje, když, aby si člověk vzal kartu když hlasuje v jedné místnosti a nevzal, když má hlasovat v jiné místnosti, tak jste asi pochopil moji druhou poznámku. Ta se týče delšího, eh, delší výměny dopisů, která vás asi zaměstná déle než těch několik minut. Já jsem poměrně trpělivý, protože to pak budou řešit koordinátoři. Takže si využil eh, šanci, normálně nevyužila. Eh, výdaj, výdaj karet není tak daleko odsud, to je jenom na okraj, kdo se vyzná v té budově. Aber es kommt noch, äh, eh. wenn das jetzt stimmt, was du gesagt hast. Je pravda, äh, äh, říká, že teď by vás bylo jednou víc. Já trvám na to, abychom byli počítáni, protože jsme tak pilní. Já nemůžu počítat někoho, kdo tady není. Já začnu hlasovat. Nesmí to být tak dramatické, a nebude to tak dramatické, aby to bylo na, šlo o jeden hlas. A ona přišla. Když přišla, je to v pořádku. To první hlasování skutečně není problematické. Takže začneme. Začneme eh, kapitolou 1, původní text. Kde je pro? Kde je proti? Drželi. Přijato. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi. Přijato. Od, um, pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi to, myslím, ověříme. Návrh 74. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Přecházíme k kompromisu B, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Přijato, pardon. Já už jsem byl jinde velkou většinou přijato. Návrh 87, kdo je pro? Proti? to. Kompromis C máme požadavek o vzdělené hlasování EFDD. To je jedno z těch mm, otázek, které se objevily na poslední chvíli, kde je pro celý text bez slov strukturální reforma, druhá část strukturální reforma. Kdo je tedy pro první část? proti, zdrželi, přijato. Kdo je pro ty dvě slova? Pro, proti, drželi, přijato. Přejdeme k kompromisu. D. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti. zdrželi přijato. Druhá část pro. Proti zdrželi přijato. Pak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 101. Není v kompromisu, máme žádost od ALDE 101, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Přejdeme k návrhu 105. Hmm, to je stejné, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 108 to je staženo. Kompromis E, mm, požadavek na udělené hlasování EFDD, hmm, celý text bez těch slov při zachování rozpočtové disciplíny a druhá část hmm, při eh, zachování rozpočtové disciplíny. Takže kdo je pro první část, kdo je proti, drželi přijato druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. E, návrh 130. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Pod odstavec 2 původní text je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis D. Nejprve budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu liberálů. To byste měli mít na svém hlasovacím seznamu. Takže začneme ústním pozměňovacím návrhem liberálu, kde je pro, proti, že zamítnuto. Budeme hlasovat o původním kompromisu G, kde je pro, proti, drželi přijato. Kompromis H, kde je pro, proti, ehm, drželi přijato. Kompromis i, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 170, kde je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 188, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis K, kde pro, proti, zdrželi, přijato. 194 ehm, staženo, kompromis L, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 207, kdo je pro, proti, Žili zamítnuto. 208, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Uvěříme. Takže 208. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To zamítnuto. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Eh, přijato. Kompromis eh, pododstavec 3 původní text proti přijato kompromis N. Eh, pardon, oddělené hlasování po dvou částech. První část jde pro, proti, že přijato druhá část jde pro, proti, drželi, přijato. Pozměňovací návrh 229, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto kompromis O. Poslouchejte, prosím. My jsme indikova- máme indikovaný ústní pozměňovací návrh o liberálu, který budeme hlasovat odděleně, a pak EFDD kteří chtějí efektivní eh, systémy, včetně adekvátních eh, podpory příjmu na národní úrovni pro boj proti bídě a sociální exkluzi. Takže ústní pozměňovací návrh EFDD. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti? Zdrželi, zamítnuto. Pak přejdeme k ústní pozměňovacímu mu návrhu liberálu, které najdete ve svém hlasovacím seznamu, kdo je pro, kdo je proti, že je zamítnuto. Přecházíme k původnímu kompromisu O, kdo je pro, proti, je přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis Q, a tady zase ústní pozměňovací návrh ESD. E mm, mm, chtějí tam přidat efektivním daním znečištění finan, finančních transakcí a um, e, příjmu podniků pro zajištění e, kvalitní a adekvátních systémů sociální ochrany. Kde pro tento ústní pozměňovací návrh? Kde proti? Zdrželi. Zamítnuto přejdeme k, k původnímu kompromisu K, kde pro, proti, přijato. Kompromis R, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 273, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis S, dvou části, První část je pro, proti, ehm, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Mm, Podstavec čtyři původní text, kde je pro, proti, želi, Přijato kompromis C. Tři, třech částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, žili přijato. Třetí část pro, proti, drželi, přijato. Návrh 303. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. E, návrh 320. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Kompromis V, kdo je pro, proti, eh, přijato. Pododstavec 5, původní text. Kdo je pro? Proti? Drželi, přijato. Kompromis V, dvojité. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis X, pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 355, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis Y ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 3, 7, 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3, 7, 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis Z ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9. Jako doplněk, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AA. Čtyři části, pět část, pět částí dokonce. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Tři, čtvrtá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pátá část, pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AC. Tady máme oddělené hlasování na žádost ALDE a EFDD. Dostali jste to, nebo to mám číst? Dostali jste ALDE a nikoli EFDD. A co je co? První část je ALDE a EFDD se efektivně plnit strukturální reformy a slova a sociální. A Přišlo to na poslední chvíli. První část bude, budeme hlasovat o kompromisu bez slov Effectively Implementing Structural Reforms, to byla žádost EFDD. A to, a to bude druhé hlasování a třetí hlasování. Liberálové tam chtějí doplnit and social. Takže hlasujeme první část, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A tím se dostáváme přímo ke kompromisu AD ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 417, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 419, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 427, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 429, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme si to asi ověřit. Takže elektronicky 429, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Máme tu o jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 354, kdo je pro? tak odpadá 354 a teď 4, 354 odpadá. Kompromis AF byl schválen, takže tento pozměňovací návrh odpadá. 430. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 431. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Původní znění pod kapitola 6, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 442, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. 449 staženo. 450, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis A, I. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A je, kdo je pro? Proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis AL, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Další budget 7 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Budget 8, kde je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. Budget 8. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pačet 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Envy 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Zahajuji hlasování. Envy 2. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Envy 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se stejná většina zamítnuto. Envy 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Envy 7. Kdo je pro? proti, zdržel se, to si musíme ověřit, jedna skupina si to rozmyslela. Hlasujeme Envy 7. Takže prosím, hlasujte znovu. Byl to problém s technikou. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. NV8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto opět. NV9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale bylo to těsné, tak si to ověříme. NV9 zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. NV10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale radši si to ověříme. Zahajuje hlasování NV14. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. NV15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. NV 18 je pokryto. Regi 5. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Regi 7. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AM. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 2.3. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 23. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to jasně schváleno. To, to je, já toho člověka znám, to je dobrý pozměnací návrh. Další důležitý pozměnací návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 25, kdo je pro? Proti? 26, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis AN, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 3-3, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AO, máme tu žádost o oddělené hlasování od ALDE a EFDD. you will find what is EFTD and what is ALDE because... Tak já to všechno přečtu a pak vy si rozhodnete, co pochází z EDD a co z ALDE. Takže oddělené hlasování, první část, bez slov, eh, zatímco ehm, současně roste přebytek běžných účtů, je třeba zrychlit strukturální reformy. A druhá část, mm, kde mnoho členských států by mělo eh, přidat při prosazení strukturálních reform a třetí část, zatímco um, v eurozóně roste přebytek eh, běžných účtů. Yeah, that's how I got it now. Tak a už mi to i taky došlo. Děkuji, pane Balci, za tuto radu. Ono je to fajn mít takového eh, staršího muže hned v první řadě. Já mám, já jsem jako u Mapetu, v Mapet Show. Aha, vy nejste starší, dobře. První část, text bez slov, eh, tedy ta dlouhá verze, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ta slova pro, proti, zdrželi se, schváleno a všechny ostatní žádosti jsou tím pokryty. Což nás přivádí k pozměnce 40 pro, proti, zdrželi se, schválen. Blahopřeji. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AP pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňující návrh 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se, tady to si musíme asi ověřit. 48. O té hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a bylo to schváleno. 49. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 53 pro, proti, zdrželi se, to si raději ověříme. Hlasujeme ještě o 53. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to jasně schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A nyní e, právní citace. První pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano. I have a better overview from here. Já tady mám lepší přehled odtud, věřte mi. Není to pravda. Já prostě vždy půjdu za většinou. Je možné hlasovat en blok o těch citacích 2 až 9? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleny. Trojka. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. 10, 11 a 12 hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kde je pro? Aha, to je technická záležitost, o té nehlasujeme, tedy e, eh, 13 původní a 14 hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, schváleny. Pak 15, což je pozměňující návrh 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, pro, proti, zdrželi se, schválen. 16 až 18 unblock, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se. To raději ověříme, i když se domnívám, že asi byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijat. Tak skvěle, že jsem to ověřil. A tím se dostáváme 19 až 22. Můžeme hlasovat společně. Všechny čtyři jde pro, proti, zdrželi se, schváleny. Pozměňovací návrh 7. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Původní 23 pro, proti, zdrželi se, schválena. Poslanecí návrh 9. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdrželi se, asi to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je opravdu zamítnut. Původní text. What is this? Technical. Okay. Original text. Původní text 24 eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. 25 až 28. Můžeme hlasovat společně? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schválena. 13 pro, proti, zdrželi se, schválena. A nyní konečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. As everyone... Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schválena zpráva 37 pro, 18 proti, jeden eh, kolega se zdržel. Blahopřejeme zpravodajce a doufejme, že příští týden se dočkáte podobného úspěchu na plenární zasedání. Takže varuji politické skupiny, že už příští týden se to dostává. Paní Golás žádal slovo. Já jsem se jenom chtěla zmínit o jedné záležitosti, ani ne o tom, jak všichni hlasujeme, ale jsem velice překvapena, že dnes Evropská rada se zabývá nesmírně závažnou záležitostí, což je možnost, že jeden členský stát opravdu případně opustí Unii, případně toho, aby z ní setrval ale že součástí toho dílu se týká mm, hospodářství, tedy i výboru Ekon, a e, zpravodaj ani není při výměně názoru v tomto výboru. Ono je to vážná věc. My tady si hlasujeme, ono je to hezké, že si hlasujeme o těch citacích z Envy, ale tam vůbec nevíme, jak na to. I hope you have doufám, že už se o té záležitosti zmínila u koordinátoru ve Štrasburku. Já jsem to chtěla ale zmínit eh, před celým výborem, to se netýká pouze koordinátoru. Předseda, já vím, ale příprava eh, tohoto zasedání se odehrává eh, při, na dalším zasedání, tam nemám tu čest tomu předsedat a nyní krátká přestávka, než se dostaví pan Blum. So, dear colleagues. Ah, you need your. No, it's not at the beginning. Okay. So, dear colleagues, please take a seat. Vážení kolegové, posaďte se. Je eh, mi ctí, že mohu přivítat um, před, mám předsedu Euroskupiny, předsedu Rady, pana uh, Dijsselbluma, který sem chodí pravidelně na strukturovaný dialog v souvislosti s různými nařízeními, které nebudu definovat. Mm, Každý z programů definuje plány Eurogrupiny a stanoví předběžnou agendu pro nadcházející schůze Euroskupiny, což je indikativní, může se to měnit podle okolností Eh, v první polovině eh, roku 2016 jsme dostali informaci, že se budete zaměřovat na ekonom- koordinaci ekonomické politiky mezi členskými státy eurozóny, eh, ter, ekonomické programy přizpůsobení a bankovní unie. To jsou témata, která jsou na pořadu jednání a je mi ctí, že jste mezi nás přišel. Mm, pravidla jsou známá, nejprve bude úvod pro předsedy pět minut, pak pět minut otázky, odpovědi s následnými uh, doplňujícími otázkami, pokud bude čas a já budu uh, striktní, aby měli všichni šanci se zeptat. A pak i v další části. Pokud bude možno, budou hm, přiděleny další sloty v rámci Catch the Eye. Takže to je moje připomínka, nyní dám slovo panu předsedovi Eurogrupy, panu uh, Hilmi Dejzelblumovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi ctí, že mohu opět být ve výboru Ekon. Můj první příspěvek se týká eh, tedy té první části, ve které se budu zaměřovat na ekonomický výhled a práci, kterou dělá euroskupina. Evropská ekonomika se oživuje a jde správným směrem. Podle um, odhadů um, komise na zimu 2016 euro e, oblast e, bude růst umírněným způsobem, takže bude třetí rok ekonomického oživetí, který má stále širší základnu ve členských zemí. Ehm, poslední eh, chaos na akciových trzích by mohl indikovat něco jiného, ale strukturálně je Evropa v lepší situaci než před několika lety. Současně volatilita eh, zvyšuje důležitost snižování nejistoty. Eh, my budeme implementovat rámec finanční řízení, Neměli bychom být, eh, se tím nechat eh, rozházet. Budeme zajišťovat udržitelný bankovní systém a mm, to je jedno z klíčových oblastí. Agregátní deficit, podíl deficitu by měl i nadále klesat z 6%, což bylo nejvyšší v roce 2009 na 1,9 letos i vládní zadluženost v mnoha zemích začala klesat. Samozřejmě oživení má eh, také, využívá dočasný jeho vývoje, takže nejsme hotovi, růst se musí zvýšit, stále je, jsou tady neakceptovatelné oblasti vysoké nezaměnosti a rozdíly v ekonomické výkonnosti v eurozóně. Dále vstouply rizika poklesu, což souvisí se slabším externím prostředím, e, zpomalení růstu v Číně a v dalších rozvojových ekonomikách. My strukturálně reformujeme ekonomiku, aby byly odolnější do budoucnosti. Eh, to jsme udělali i v, pro Evropské banky. Bankovní unii, s bankovní unii jsme vytvořili mechanismu, která zajistí stabilitu finančního sektoru a mělo by to eh, s, snížit eh, pr- problém sovereign banking. Máme jasná pravidla rezoluce, kapitál ve přiměřenosti, reforma a náprava rozvah je důležitá posílení bankovní unie eh, IDIC, to je taková kredibilní pojistka ve fondu eh, pro řešení problémů a je třeba, eh, je třeba by staly rovné podmínky pro banky. Ustanovení bail-in PRD z 1. ledna jsou jasným krokem správným směrem nejsou pochybnosti o rozhodnutí EU toto pravidla aplikovat. Nyní se chci jmenovat práci euroskupiny v posledních měsících. Byla zavedena nová dimenze koordinace ekonomické politiky jako follow-up. Ta doporučení pro eurozónu byla poprvé vydány na začátku semestru v listopadu před zveřejněním doporučení pro jednotlivé státy. Mm, zveřejnění doporučení pro eurozónu umožňují lepší inkorporaci společných politických výzev do evropského semestru. Tato doporučení budou internalizovány v CSR, které budou ehm, vydány v květnu a já jsem měl tu čest, byl na zajímavé diskusi v plénu na toto téma v prosinci. Euroskupina matické diskuze v otázkách jako kvalita veřejných financí, um, implikace fiskální udržitelnosti na penzijní systémy. Tyto diskuse následují uh, doporučení eurozóny a mají poskytnout politické velký motiv implementace politických reform a lepší přijetí CSR. V listopadu euroskupina vedla diskuse o návrzích rozpočtu členských zemí na rok 2016 s výjimkou programových zemí samozřejmě a Portugalsko, kde minulá vláda nepředložila plány na rok 2016 vzhledem k volbám. Eurogroup souhlasí s hodnocením komise, že v případě řady zemí je ohrožena eh, dodržování paktu stability a růstu v roce 2016. Toto potvrdili poslední um, předpovědi. Tyto členské státy se zavázaly přijmout opatření pro zajištění dodržování. Faktu. Minulý týden jsme měli podobnou diskusi o návrzích rozpočtu Portugalska předloženém 20. ledna. Souhlasíme s komisí, že i Portugalsku hrozí nedodržení paktu. My eh, vyzýváme orgány, aby zajistili dodržení závazku. Portugalské úřady nás ujistili, že chtějí připravit dodatečná opatření k implementaci, až bude třeba pro zajištění toho, aby rozpočet eh, rok 2016 byl respektován. Nyní se budu vědomat dvou programovým zemím, Řecko a Kypr. Od té doby, co jsem byl naposledy tady v Ekon v listopadu minulého roku, kdy došlo k mm, výměně názorů v Řecku, bylo dosaženo značného pokroku, ale značné výzvy jsou stále před námi. Řecké orgány dohlížejí na restrukturalizaci a rekapitalizaci bankovního sektoru. Významná participace soukromého sektoru byla vítána a na závěr pouze 5,4 miliardy z obálky ve výši 25 miliard vyhrožených na programy ban- eh, rekapitalizace bank byly nakonec potřeba. A to je samozřejmě dobrá zpráva i z hlediska udržitelnosti dluhu. Doposud eh, začala eh, revize Diskuse, jak jsem vyrozuměl, byly konstruktivní, i přesto, že kvalita reform, které se mají implementovat, je mm, mm, hlavním problémem, mm, tak by se to mělo zrychlit, aby jednání byla finalizována co nejdříve. Řecká vláda vyjádřila pocit naléhavosti, který s nimi sdílím. Je zájmu Řecka, aby první revize proběhla rychle. Jak víte, součástí této první revize jsou reformy jako reforma důchodů, důchodového systému a celá řada fiskálních otázek, které třeba řešit. Také fond privatizace musí být součástí té první revize. Musí se rozhodnout, kdy bude uzavřena první revize, což souvisí s širším problémem modernizace a depolitizace administrativy, řešení byrokracie, boj proti korupci, vyhýbání se daním. To všechno má obnovit eh, důvěru občanů ve fungování ekonomiky a především generovat sociální jistoty. Eh, některé eh, ty nutné reformy jsou politicky obtížné, obtížné pro společnost, ale je velmi důležité implementovat to, co bylo dohodnuto v létě 2015. Pak je tady program pro Kypr. V posledních letech orgány na Kypru projevily své odhodlání a dobře ten program zpravovali. Fiskální cíle byly plněny s širokou marží, strukturální reformy dobře postupovaly i v reformy finančního sektoru Zrušení kapitálových kontrol v dubnu minulého roku po dvou letech bylo velkým úspěchem. Je, stojí za připomenutí, že Kypr nakonec nebude potřebovat 2 miliardy z celkové eh, předpokládané obálky 10 miliard. Ten eh, země je na tom mnohem lépe než před třemi roky, mnohem rychleji se zpamatovali, než se očekávalo. Nedostali jsme žádost o nějakou následné e, uspořádání a doufáme, že země se postaví na vlastní nohy. Budeme diskutovat výstup Kypru z tohoto programu e, na e, schůzi Euroskupiny v březnu. Euroskupina je připravena hodnotit, posuzovat implementace tohoto procesu z hlediska hospodářské měnové unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní řečníci za jednotlivé skupiny. A, a za EPP mám tu čest tady promluvit sám. Já sám předsedám, sám mluvím. A nyní přejdu do své mateřštiny. Vážený pane Tajcelblume, děkuji vám za vaše úvodní prohlášení. Já se chci zmínit o tématu, o němž jste se zmínil pouze krátce, ale slýcháme o nich už často v posledních týdnech a dělá nám to vrázky, totiž eh, rozpočtový návrh Portugalska. Nejenže přišel příliš pozdě, ale odchyluje se masivním způsobem od toho, co bylo předem dohodnuto. Nikoli pouze ani z důvodu politického um, kolapsu Um, hospodářství, ale že musí plnit drahé předvolební sliby. Um, po eh, prvním varování byl částečně opraven, ale zdaleka ne s došnou měrou, eh, protože místo 6% úspor to nyní obnáší v vztahu k HDP pouze 0,2-0,3 a komise přesto eh, zvažuje, že by případně mu udělal absolutorium. Různé politické skupiny mají vážné starosti a už byly i komisi tyto obavy sděleny a proto já jsem se vás chtěl zeptat, zda komise je ochotná opravdu hlídat dodržování toho, co bylo s Portugalskem dohodnuto, nikoli pouze v oblasti rozpočtového návrhu, ale i prosazování a e, zde je důležité, že Portugalsko se jen těsně rozloučilo s tím záchranným padákem a nyní by měl už pokračovat na vlastních nohou. Děkuji, pane Ferbre. Portugalský rozpočet, uh, Portugalský rozpočet byl předložen pozdě a potom to bylo samozřejmě intenzivně projednáváno Euroskupina se na tom nepodělala, bylo to intenzivně projednávalo s komisí a v této fázi byla podle mého, podle mých informací zapracována další opatření, a protože ten rozdíl byl příliš velký a komise vyjádřila své obavy a bylo řečeno, že třeba udělat více, abyste splnili podmínky paktu ale ještě větší obavy se týkaly, aby vlastně Portugalsko mělo přístup na kapitálové trhy. A nová vláda v Portugalsku doplnila další opatření, potom jsme to projednali v euroskupině, byla to poměrně kritická diskuse a naši portugalští kolegové vyjádřili svůj zájem a svou angažovanost, tedy dodržet podmínky paktu. Nejenom v obecných pojmech, ale a už hned začali připravovat další opatření, která je možné zavést v tomto roce, pokud by se ta situace zhoršovala. Existují vážné obavy, když se podíváte na poslední předpovědi na, ze zimy. A jsou to skutečně důvody pro obavy. Jak víte, Portugalsko tedy vystoupilo z programu bez nějakých eh, záruk, co se týče úvěrových linek a je tedy nyní finančně nezávislé a potřebuje přístup na trhy. Takže portugalská vláda je si to plně vědoma a vyjádřila skutečně svůj závazek vůči paktu. A co udělá Euroskupina, aby to sledovala? My se k tomu vrátíme na jaře na základě nových předpovědí, nejen co se týče Portugalska, ale skupiny zemí, které jsou v ohrožení, že nebudou plnit podmínky. A my se k těm zemím eh, vrátíme, k jejich situaci na základě eh, další předpovědi, která, myslím, přijde v květnu. Děkuji mnohokrát. A za SAD Permanche Beres, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Euroskupiny, kladu si otázku, zda bych, bychom neměli vést toto jednání za zavřenými dveřmi, až aby naše výměna názoru byla skutečně v reálném čase. Byla jsem překvapena vaším, vaší prezentací ekonomické situace eurozóny, ale možná je to proto, abyste upokojil trhy. Byla jsem překvapena, že jste nezmínil dopad na ekonomiku EU a zejména na eurozónu Eh, vzhledem k váze Německa, tedy význam přijímání uprchlíků. Možná by se, se k tomu měl vyjádřit. Každý eh, si uvědomuje, o co se dnes v těchto dnech hraje. Ať bude výsledek eh, britského referenda jakýkoliv a ať bude výsledek Evropské rady jakýkoliv, bude nutit eurozónu, aby zvažovala svou integraci a jako předsedy e- Euroskupiny bych se vás chtěla zeptat, jakož to spoluautora zprávy pěti předsedů, jak tedy předjímáte chvíli, kdy Evropská unie, ale zejména eurozóna, bude muset říci, jak chce ve své integraci pokračovat. Vy jste v minulosti uváděl, že pokud uděláme e, unii trhu a kapitálu, že zajistíme dobré fungování ekonomiky a možná, že otázka rozpočtu eurozóny není tak e, kritická, je důležitá. Já tento názor, jak víte, nezdílím a ve světle těch výzev, které jsou před eurozónou po konci jednání se s paním královstvím, ať je výsledek referenda jakýkoliv. Abyste nám řekl něco více o tom, jak z hlediska své odpovědnosti se na toto připravujete. Děkuji, paní Beres. Byla jste překvapená, jak říkáte, mým úvodem k ekonomické situaci. Já trvám na svém hodnocení. Euroskupina eh, není eh, určena neklidem na trhu z posledního týdne. Mnoho věcí se odehrává a krize je v našich eh, myslích stále naživu a stačí málo, abychom se opět dostali do krizové situace. A je třeba zcela jasně hodnotit naši situaci. My se, Evropě se poměrně dobře daří oproti jiným světovým regionům. Růst v eurozóně je v současnosti prakticky stejný jako ve Spojených státech. Ale Spojené státy jsou vlastně už za vrcholem a klesají, zatímco Evropa stále roste. To je mé hodnocení situace. A máme tu dvě ale. Ty okolnosti jsou poměrně neškodné oproti očekáváním. A jsou tu nová externí rizika. A já jsem se zmínil o obou skutečnostech ve svém úvodu. Tedy, když hodnotím situaci, jdeme správným směrem. Mnoho práce bylo uděláno, mnoho obtížné práce, sociálně a politicky obtížné práce, ale překonáváme krizi. A myslím, že bychom měli pokračovat, abychom zvedli investice a abychom řešili strukturální problémy našich ekonomik a fungování trhu, fungování exekutiv. A musíme posilovat bankovní unii a když lidé říkají, ano, ale banky na tom byly hrozně, já s tím mm, budu argumentovat, banky jsou na tom mnohem lépe, ale samozřejmě některé jednotlivé banky mají ještě zděděné problémy z minulosti a mají tedy problémy s nesplácenými půjčkami. Ale neexistuje vlastně kouzelná hulka, která by toto najednou všechno vyřešila. Nechci být přehnaně optimistický, ale určitě se nebudu zase pouštět do nějaké krizové psychologie. Německá uprchlická krize, to není jenom německá krize. Já věřím, že všechny země Evropské unie to považují za společný problém. A jaký bude ekonomický dopad? Někteří tvrdí, že Německo a další země musí vynakládat mnohem více na příliv migrantů to bude mít krátkodobý ekonomický dopad, ale jaký bude dlouhodobý ekonomický dopad, na to existují velmi různé názory a já si nejsem jist, co si o to mám myslet. Nemohu předjímat, co se stane na Evropské radě, pokud je o řešení britské otázky, ale každopádně si myslím, že proces integrace eh, musí pokračovat v měnové unii a to zpráva pěti předsedů jasně naznačila krátkodobá opatření, eh, unie kapitálových trhů, bankovní unie, ekonomická integrace a dlouhodobá opatření týkající se i fiskální kapacity, ale zcela upřímně, pokud je o fiskální kapacitu, eh, je třeba toho udělat hodně. Každop, když mluvím o fiskální kapacitě a tak slyším řadu nápadů, jak to učinit efektivnější, kdo to povede, jak to má fungovat. Takže skutečně se zabýváme opravdými návrhy za EKR eh, e Luťas Mariac. Budu hovořit řecky, pane Dijsselblume. Pane Dijsselblume, uběhlo šest let od uložení memoranda Řecku. A politika trojky selhala, veřejný dluh Eh, výrazně narostl 130 HDP a v roce 2016 bude představovat 200 HDP, 40 že je pod Prahem chudoby. Máme milion a půl eh, nezaměstnaných, přes 15 a nezaměstnanost mladých překračuje 50 a eh, ve třetím memorandu Trojka pokračuje v této politice uložení nových daní, a nového systému eh, sociálního pojištění, který bude mít negativní dopad na důchodce, eh, OSVČ a zemědělce. A trojka selhala v Řecku. Souvisí to s tím, že úvěry, které byly poskytnuty v prvních balíčcích, nebyly investovány do řecké ekonomiky, ale vlátily se do kapes, kteří půjčovali, což eh, posílilo pana Gabriela, předsedy předsedu SPD, který uznal, že z 200 miliard poskytnutých v půjčkách Řecku 145 miliard se vrátilo na splácení úvěru. Dnes nesplacené úvěry představují obrovské částky. Řada domácností přijde o svůj domov. Trojka a Euroskupina rozhodly, že tyto eh, špatné půjčky budou prodány spekulativním fondům. A v tomto výboru pan Draghi minulý týden, když hovořil o těchto půjčkách, navrhl alternativní řešení, aby to bylo poskytnuto jako záruka italským bankám. Pane Dijsselblumen, předsedáte Euroskupině a Trojce. Souhlasíte s tím, aby tyto nesplácené úvěry byly poskytnuty jako forma zajištění ECB. A tady vážně hrozí, že řecké domácnosti přijdou o své bydlení. Ptal jsem se na to také pana Dragiho. A měl byste se ptát pana Dragiho, to je moje stručná odpověď a moje delší odpověď to uslyšíte taky. ECB e, e je nezávislá, pokud je o měnovou politiku. Máte pravdu, situace v Řecku, a to není nic nového, je vázaná na situaci finančního sektoru. A v řadě zemí to tak bylo. Když se chcete vrátit k tomu, jaké jsou příčiny, já myslím, že tam došlo k přeuvěrování a příliš mnoho levných peněz se dostalo do ekonomiky a nebylo, nebyly dobře využity. Nebylo to využito produktivně. A je tam tedy příliš velký pákový efekt. A evropské peníze měly zachránit evropské banky, je to pravda, a není to relevantní. Nahrazovaly jiné půjčky, které řecká společnost eh, měla půjčky mnohem nákladnější, které byly refinancovány velmi levnými evropskými půjčkami. To je skutečnost, ke které došlo. A to snížilo cenu těchto půjček pro Řecko. Takže tady neexistuje snadné řešení. V Řecku je celá řada strukturálních problémů, jak, funguje, jak fungují trhy, jak funguje exekutiva. A proto existuje tak podrobný a široký, rozsáhlý program pro Řecko. A v současnosti klíčovou otázkou je důvěra. Zda chceme, aby lidé v Řecku opět eh, začali tedy využívat své prostředky a chce, aby se investovalo do bank, aby banky mohly fungovat. A proto bylo velmi důležité na začátku nového programu vyřešit situaci bank a to se stalo. A proto je důležité skutečně eh, řešit problém insolvence. Pokud chcete mít udržitelný bankovní sektor, musíte mít fungující systém pro insolvenci. A banky by měly zůstat solventní. A o to se snažíme a je tu velký důraz ve finančním sektoru, aby banky byly otevřené a mohly fungovat. Ale důvěra je klíčová a proto jsem potěšen, že současná řecká vláda pracuje velmi konstruktivně spolu s Trojkou a s institucemi, aby podnikla další kroky a aby ten program dál běžel. Poslední věc, kterou bychom potřebovali, je, aby ten program se zastavil nebo změnil. Proto eh, věřím, že dojde k pokroku a máme ještě obtížné věci před sebou. Děkuji za liberály Cora van Nieuwenhuizen. Dank wel, voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo, a dobrý den, pane Dijsselblume. Já jsem ráda, že vás zde znovu vidím v, naši, v našem parlamentu. Dnes vlastně ve dvou kloboucích. Za posledních pár týdnů se to mnoho odehrálo a je zřejmé, že evropský bankovní sektor pod povrchem přece jen vykazuje značné slabiny. Například v Portugalsku nastal nepokoj eh, při tom, jak využívala či zneužívala pravidel Banco Novo. A stejně tak v Itálii, kde máme příliš velký poměr špatných úvěrů a je na tom Itálie vůli tomu hůře než Afganistán v tom ohledu. No, a tam jsme ani nedodrželi správným způsobem bail-in a naopak z důvodu italských kroků přišly i jiné banky o stovky milionů eur. To vůbec italskému bankovnímu eh, sektoru nepomohlo. A pak ještě ani nehovoříme o těch eh, státních úvěrech, které rovněž musí eh, ještě italské banky mít ve svých portfoliích a které je zatěší. Podobně to vypadá i v jiných zemích a e, v reakci e, se hovoří o systému zajištění e, vkladů. Souhlasíte se mnou, že to nemůže v proběhnout bez správně zastropované transferové unie a že můžeme dospět k zajištění vkladu až poté, co budou vyřešeny veškeré problémy v bankovním odvětví a že propojení bank a státu musí eh, přestat. Musíme nejdříve banky samotny posílit eh, a eh, kapitálový trh musí být propojen s bankovní unii. Vše to musí nastat a až poté je správný čas na zajištění vkladu. Děkuji, paní van Nieuhausen celá ta záležitost v ní běží o dokončení bankovní unie. Tak tomu říkáme. My si neustále uvědomujeme, že celoevropský systém pojišťování vkladů je nutný, ale otázka zní, kdy k tomu má dojít, jak to bude vypadat a co musí nastat, než to může být provedeno souvislosti s bankovní unii. Jsou eh, země, které velice hlasitě mm, volají proti RISu a jsou rovněž země, které hovoří o určitých rizicích, které u nich neexistují. Například to, že se v určitých státech soustředují v bankách eh, obligace státní. Ono je to spíš eh, na agendě Ecofinu, takže já jsem čekal tu otázku spíš ve druhé části, ale odpovím na ní teď. Já jako předseda Ekofinu se snažím vše posouvat kopředu dvoukolejně. Tedy na jedné straně musíme pracovat na snižování rizika, ale rovněž i na jeho sdílení. Když se na to podíváme z pohledu eh, samotné podstaty věci, tak to dává smysl a i politicky. Zda se nám to podaří, to už je otázka, protože máme určité signály kapitálové, ale my je zatím snažíme se ignorovat. Bankovnímu odvětví se, domnívám se, vede mnohem lépe než v minulosti. Už mám mnoho nového dobrého kapitálu, přísnější pravidla pro dohled a kontrolu, ale stále ještě se potýká s historickými záležitostmi. Musíme ale být opatrní, nesmíme je odsouvat do nekonečna, musíme se s nimi vypořádat. Tedy postupujme stále kupředu, posilujme bankovní odvětví a zároveň pracujme s těmi obtížnými aspekty a přitom se snažíme dokončit bankovní unii a já to vidím tak, že opravdu její součástí bude i ten evropský systém eh, pojištění vkladu. Jak to přesně bude vypadat, jak to přesně bude postupně zaváděno, no to je předmětem jednání na, v nejbližších měsících. Děkuji za GUE Dimitris Papadimolis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane Dezblum, my jsme hovořili o těchto tématech včera během parlamentního týdne. Řekové platí obrovské sociální náklady a platí za špatnou vládu mm, po dobu mnoha let, kteří vytvořili dluhy. Také ale platíme za program jednostranné, eh, jednostranných škrtů, který vytváří obrovskou nezaměstnanost, obrovskou recesi. Já jsem velice rád eh, za to, co jste nám řekl dnes o velice konstruktivní diskusi s řeckými orgány, že urychlili práci, že věci e, postupují, že se tvoří důvěra, ale také jsem si všiml e, během tiskové konference po poslední euroskupině, že fiskální cesta, kterou půjdeme, musí být příznivě nakloněna růstu. Jsou tady, tady odhady, včetně těch vašich, a Eh, komise, že řecká ekonomika se může vrátit k růstu od, uh, už v tomto létě. A vzhledem k tomu, že naše ekonomika je, uh, má také určité klima, určitou atmosféru, tak otázka je, kdy vy urychlíte svá úsilí, tak abychom mohli co nejdříve provést první revizi. Kdybychom mohli mít tuto první revizi? Uh, kdy se předsedové technických skupin vrátí do Aten, aby dělali práci, kterou jim byla svěřena. Mm, kolegové, kteří neznají situaci v Řecku, by toto měli vědět. Strany, které byly 35 let ve vládě v Řecku, vytvořily sociální systém, kde je 325 pojistných fondů a naše vláda se snaží tento eh, systém reformovat a dosáhnout je, eh, situace, kde bude jeden fond sociálního zabezpečení, sociálního pojištění. Já se chci zeptat pana Dejzobluma, zda bychom, eh, že tato reforma, můžeme mít takovouto reformu, protože na sanitku by se střílet nemělo. Děkuji, pane Papadimulis. Myslím, že máte pravdu, když jste začal tím, že mnoho těchto problémů způsobila špatná vláda po, doby, mno, po dobu mnoha desítek let. Vy jste pak eh, kritizoval ty programy, řekl jste, že příliš mnoho úspor, situace zhoršila, ale musíte si uvědomit, že když eh, skutečná čísla, eh, přišla skutečná čísla pro řecký rozpočet, tedy skutečná čísla, tak to byl deficit minus 15, eh, co, kolik to bylo, to byl začátek. Lidé zapomínají, že takto jsme na tom byli, když přišla ta skutečná čísla. Ano, takže úspory je, byly a jsou součástí dlouhodobého programu, se vrátit k eh, pevnému rozpočtu. To je pro nás všechny nutné, udržitelný eh, telné veře, eh, veřejné finance. Klíčem je získat větší důvěru s Evropskými parlamenty, to platí v Řecku. Potřebujeme větší důvěru ve vládu i v ekonomiku. Vaše hlavní otázka, kdy eh, proběhne ta revize? Myslím, že máme společný zájem to udělat co nejrychleji. A já chci dát eh, chci tedy dát kredit eh, řecké vládě, která předložila návrh penzijní reformy, ale stále jsou tady otázky, problémy fiskálních mezer v příštích letech, takže dlouhodobý návrh podle mého hodnocení se zdá být udržitelný, ale eh, v krátkodobém horizontu máme fiskální mezery. My se snažíme to měřit. Má, potřebujeme více informací, abychom ty mezery ty díry uzavřeli, takže na tom se nyní pracuje, nemohu říct, kdy to bude hotové, ale je tady společný zájem, o tom vás mohu ujistit, aby se to udělalo co nejdříve, co nejrychleji. Děkuji. Za zelené dám slovo Filipu Lambertovi. Pane Dejsoblume, vidím, že Euroskupina začala mluvit o zvyšování transparentnosti, vy víte, že to vítám, to, to jsme dlouho žádali, každý závazek vaší strany, že budou zveřejňovány zápisy ze schůzí. Můžete konkrétně něco k tomu říci? Byl jste poměrně mm, eh, aktivní, co se týče finančního systému a bank. Eh, k tomu dvě věci. Banky. Některé evropské banky se velice angažují na finančních trzích a vidíme rostoucí nedůvěru, eh, kvalitu portfolia derivátů a na jedné straně a také eh, nedůvěru vůči angažovanosti velkých systémových institucí mm, či všem aktivitám a derivátům. A víte, jak, v jaké to je eh, depresi. Takže se mi zdá, že trhy to nevidí stejně jako vy. Také jste zmínil penzijní reformu. Nemohl jsem si nevšimnout eh, zprávy EOPA zátěžového testu pilíře 2 penzijní reformy eh, má vaše země, kde je poměrně benigní eh, scénář, ale je tam mm, deficit 750 milionů euro, což je ještě mírná varianta, takže já vidím velké systémové riziko, protože když korporace které jsou zatím pilířem eh, dvě penzijního systému, eh, tak budou, budou konfrontovány stejnou zátěží jako penzijní fondy, až, to, až na to dojde. Takže jaký je váš názor na toto? Děkuji, pane Lambert. Co se týče transparentnosti, v Euroskupině jsme souhlasili, že dá, budeme zveřejňovat anotovaný pořad jednání před schůzemi, což je více informací než tomu bylo dřív. Za druhé, bude takový závěrečný dopis, nebude to tedy zápis v tom, že byste si přečetli, kdo řekl co, ale bude to shrnutí těch diskusí a závěrů, ke kterým jsme dospěli ve všech relevantních bodech. Děláme to takhle. Také se pokusíme zveřejnit co nejvíc a co nejrychleji dokumenty, Často ale ty dokumenty nevlastní v uvozovkách Euroskupina, ale poskytují je jiné instituce, které mají jiná pravidla zveřejňování dokumentů. K tomu se ale ještě eh, vrátíme v pracovní skupině, abychom posoudili, které dokumenty budou k dispozici, kdy já chci zveřejnit co nejvíce dokumentů co nejdříve, protože veřej, je to dobré pro transparentnost a podporu veřejnosti, je tedy dobré povolit veřejňování co nejvíce informací o tom, co děláme. Nedůvěra v banky. Říkáte, že trhy nesouhlasí. Jsem překvapen. Um, zelení souhlasí s trhy, já nesouhlasím s trhy, já velice často nesouhlasím s trhy mimochodem a velice často trhy nesouhlasí ani sami mezi sebou. Takže jediné, co můžete říci o e, trzích a akcích bank, takže je velká volatilita všude, nejenom v Evropě, v Americe, americké banky. Ale jaký je váš názor na inherentní riziko? To už jsem řekl, my jsme udělali spoustu práce a hodně našich bank je na tom mnohem lépe a pravidla jsou přísnější kapitálové požadavky, dohled je mnohem vyšší, takže to je dobrý vývoj. Jsou tam problémy stále, ano. Dokud, pokud reálná ekonomika není až tak silná, jak bychom si přáli, tak jsou tam portfolia e, nesplácených úvěrů. Nová pravidla eh, BRD povede k novému přizpůsobení. Někteří investoři si až teď uvědomují, že koko jsou jiné produkty, že pokud banky dobře nefungují, tak majitele koko eh, budou tím zasaženi, ale to je přesně účel tohoto nástroje. Takže kde byli? Nepřečetli se smlouvy? Mně um, trošku znepokojí maloobchodní zákazníci, kteří si koup, zákazníci, kteří koupili produkty, které nyní mají nižší cenu a pokud nebyli řádně informováni, tak toto je problém. Drobní zákazníci měli být informováni o rizicích, které souvisí s určitými nástroji. To je otázka dědictví. Strukturálně jsme na tom lépe. Mnohem lépe. A musíme řešit problémy, které zůstávají otevřené systémová rizika v penzijních fondech. Vy jste se zaměřoval na holandské penzijní fondy. Analýza mm, moje mm, ukazuje velké rozdíly v mm, penzijních systémech. Přivolalo to velkou pozornost, ty fondy jsou velice velké. A to souvisí s tím, že dlouhodobé závazky, které musí financovat, jsou velice citlivé na úrokové sazby a ty jsou teď velice nízké, což je výzva pro penzijní fondy, ale to není nic nového, to jistě víte, je to problém pro pojišťovny, penzijní fondy a také pro business model mnoha bank. Tím skončím. Děkuji. A nyní Marko Valdy má slovo. Ehm, je to ehm, v té, v té zprávě se hovoří o takovém superministru financí. Mě by zajímal k Evropskému bankovnímu systému, jak víte, po Bazileji ehm, máme, máme tedy cené papíry bez rizika, ano nebo ne? Mě by zajímalo, zda Toto směřuje směrem k obezřetnostnímu přístupu ke státním obligacím a rizikum bank, je to tedy přímý přístup. V eurozóně máme různý rating a různé vážení proto těchto rizik, takže by to mohlo být taková jaderná puma, pokud je to rizikovější, pokud jsou cené papíry rizikovější a jsou no, vyúčtovány, no, bukovány ve Středomoří a ne třeba v sever, na severní, Evropě, v severní Evropě. Chci, se, chci, abyste se k tomu vyjádřil a také co se týče politické revize. Před, myslíte si, že je lepší mít více rizikově vážený přístup, kde cené papíry nebudou zohledňováni. Co se týče středomorských zemí, Řecko například, vy indikujete, že by tam měla být privatizace. Pokud máme měnu, která nereflektuje danou oblast, a jsou tam narušení konkurence, ekonomické nerovnováhy, Holandsku má třeba mm, přebytky, Německo, mm, Vzhledem k tomu, že nizozemí používá jiné parametry, například daňová rozhodnutí, aby narušovalo konkurence. nemyslíte si, že je eh, špatné eh, ukazovat prstem na ty státy, které to nedrží, když to nedrží Německo a Nizozemí? Děkuji, pane Vali. Vaše první poznámka se týkala přístupu k riziku, v bankách. A hovořil jste o soustředění státních obligací. Pokud eh, se shodneme na tom, jak řešit toto riziko, tak ten přístup bude eh, postupný. Nemůžete žádat po bankách, které byly eh, restrukturalizovány, a jejichž výsledky byly restrukturalizovány, eh, aby to vlastně dělali ve velmi krátké době. Takže to bude probíhat postupně, nemohu hovořit eh, zcela mm, konkrétně. Diskuse na toto téma eh, začaly a bude třeba se tím více zabývat, ale bankovní unie má přechodné období. Například pro fond řešení krizových situací do takže ta léta, která jsou před námi, bychom měli eh, využít pro řešení problémů, který, které jsou ještě v výsledcích bank. A postupně bychom měli zavádět eh, fond pojištění vkladů. A o to se budu každopádně snažit taky se řeklo, že jsem zautočil na některé země. Já jsem, myslím, na někoho neutočil, ale myslím, že všichni musíme řešit makroekonomické nerovnováhy a rizika, která přetrvávají a velmi se liší v jednotlivých zemích. V některých zemích jsou vysoké přebytky a je třeba se tím podívat. U, u, u, v mé zemi bude přebytek klesat, máme velké penzijní fondy, souvisí to s naším penzijním systémem, které Eh, investovali mimo Nizozemsko, mimo Evropu. A já, já je chci přimět k tomu, aby investovali více v Evropě a zejména více v Nizozemsku. A věřím, že budou úspěšní. Ale existují i další důvody, proč eh, jsou přebytky vysoké. A obyvatelstvo v Nizozemsku bude stárnout v následujících 25 letech a ty přebytky budou klesat nemáme velký fiskální prostor v Nizozemsku. My prostě pouze dodržujeme pravidla paktu, abych byl upřímný. A velmi málo zemí má přebytek v fiskálním prostoru. A některé by měly investovat infrastruktury. Když takovou zemi navštívím, tak eh, jim vždy doporučuji, aby investovali do infrastruktury. Netýká se to nějakých útoků na země. Povzbuzujeme země, aby byly odpovědné, aby řešili makroekonomické otázky, které jsou před nimi. Když dovolíte poslední poznámku k daním, a je to určitě součástí druhé poloviny e, našeho pořadu jednání o ECOFINu a o balíčku, který je na stole. A jako předseda ECOFINu budu prosazovat, aby se to stalo, co možná v největší míře, protože jsem přesvědčen, že jediná cesta ku předu existuje daňová konkurence, Nizozemsko se na tom také podílelo a jediná cesta, jak eh, tomu zamezit nebo to omezit, je mít mezinárodní normy. A nyní máme možnost skutečně dospět k mezinárodním normám. Děkuji, musím to už nyní eh, přerušit na nyní Gerolf nemám za ENF. Děkuji, pane Dijsselblume. Výhodou být poslední, že člověk má potom přehled. A vidím, že nikdo nehovořil o Deutsche Bank. Vy přicházíte s nadějnými zprávami, to náleží vaší funkci. Ale postupně se měníte v takového guru, který doporučuje sebevraždu eh, s příjemnými slovy vůdce nebezpečné velké sekty. Vy se opakujete po euroskupině 11. o oživení v eurozóně pokud, a nyní jsme na tom lépe než před několika lety. A, je, a platí to i pro evropské banky. Globální riziko přichází z mimoevropské oblasti. Podívejte se, pro mě to je skoro eh, náboženský projev výhledy z 20. února 2016 vůbec neuvádějí, že by růst Evropy byl na úrovni zbytku světa. Tam je výslovně řečeno, že jinde je růst vyšší než v Evropě. Pan Draghi tento týden musel uznat, že 60 miliard euro den, měsíčně vlastně nepřinesly velké výsledky a úrokové míry budou muset ještě klesnout, abychom zažili ekonomický růst. Draghi dokonce uznal po jednání o Deutsche Bank, že zátěžové zkoušky nebyly příliš pozoruhodné a není možné se na ně spolehnout. A pro řadu velkých bank se můžeme obávat skutečné nestability, pokud budou zátěže vystaveny. Banko Monte de Pásky, Deutsche Bank a podobně. Pane Dajsoblume, prosím vás, můžete být trošku pokornější a skromnější do budoucnosti a můžete uznat eh, toto a nevy, nevyprávět pohádky, že to riziko eurozóny eh, je vystaveno samotným chybám v konstrukci. Děkuji. Můj dojem je, že jste zklamán, že se v eurozóně věci zlepšují Eh, skutečnou otázkou je proč. A eh, proč to? Proč? To je skutečná otázka. Ano, máme před sebou řadu problémů, ale ty se liší v jednotlivých zemích. Některé země se vrátily k růstu, více než 5% v Irsku, třeba půl ve Španělsku a průměr je okolo 2%. Deficity se snížily. Někteří řekli, že to je příliš pomalé, jiní příliš rychle já myslím, že to bylo rozumné tempo a bude to pokračovat. A ano, všechny naše země, kromě Řecka, se vrátily k růstu. A věřím, že později se i Řecko vrátí k růstu a míra růstu se zvyšuje. Existuje řada rizik. Některé uvnitř eurozóny, neříkám, že všechno je růžové, vůbec ne ale hlavní riziko je mimo eurozónu. Z politických důvodů se vám to asi nelíbí, protože chcete něco, říct něco jiného, protože nemáte asi rád eurozónu, nemáte rád euro. Ale buďme upřímní, tak to říkejte rovnou. Řekněte rovnou, že ne, si nepřejete měnovou unii. Takže já od sebe neodstrkuji čísla, která jsou na stole. To je můj postoj. Máte ještě minutu. Já jenom prohlašuji, že nadále hřešíte. A vy byste měli přestat hřešit. A měl byste přestat klamat lidi Evropské unie. To nebyla otázka, říká pan předseda. Na tom se můžeme shodnout. A e, slovo má EPP Eva Paunova. Děkuji, pane předsedo. Pane... Ne, nezdá jsem, že byste tu byl jako guru. Vaše odpovědi jsou upřímné a konkrétní a to my čekáme, když tu máme e, hosty na slyšení. A podařilo se odpovědět i na hlavní otázky, kterou jsem chtěla již položit, eh, která se týkala třetího pilíře Edisu, tedy systému pojištění vkladu. A ve zprávě o bankovní unii jsme jasně uvedli, že třeba zajistit naroveň eh, sdílení rizika a mechanizmy snížení rizika. A s tím jste už dnes vyjádřil souhlas. Takže já bych chtěla položit obecnější otázku a i zde se snažte být eh, konkrétní, je to otázka zaměřená do budoucnosti. Až dosud eh, eh, ekonomika nás svazovala v Evropské unii. A jaké jsou výhledy, aby ekonomiky eurozóny se vyvíjely v budoucnosti a dojde ke stabilnímu koncezu v Evropské unii do budoucnosti a konkrétněji co si myslíte o nejvýznamnějších výzvách, které jsou zde před námi pro ekonomiku? Já myslím, že pokud dokážeme zachovat fiskální konsolidaci, která je postupná, není tak radikální, jak někteří tvrdí. Fiskální, ta cesta fiskální konsolidace a vedle toho zvýšení investic do veřejného sektoru, ale také určitě do soukromého sektoru a tady můžeme postoupit v oblasti tedy unie kapitálových trhů a banky budou nadále řešit problémy, které se vyskytují, tak růst bude e, pokračovat, ale Evropa trpí stárnutím a dochází k malému nárůstu produktivity. Se tím nic neuděláme, ale produktivitu můžeme zvyšovat. To jsou dlouhodobé výzvy pro Evropu. A proto opakuji, že se to netýká pouze vynakládání více prostředků. Samozřejmě, kdyby byl fiskální prostor, abychom to chtěli dělat, ale jde o kvalitu veřejných výdajů. A některé země byly schopny uh, si zachovat eh, rozpočty na školství a vědu a výzkum a některé ne. A pro dlouhodobý výhled naší ekonomiky je klíčové posílit kvalitu investic do školství, do výzkumu a vývoje. To je klíčové pro budoucí růst, pro náš růstový potenciál v Evropě. Takže máme před sebou ještě hodně práce. Ale jsme na správné cestě. Ještě nějaké otázky? Nebo ještě máte chvilku? Ne, uspokojilo vás to, dobrá. Než vyzvu další e, představitelku tady SND, načel, ale Peter Simon po mně převezme žezlo. Nino, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Okay. Over here. Welcome. Tady jsem. Vítejte, pane Blume. V první řadě Začnu poděkováním vám za váš dopis, který jsem včera obdržela. Tam jsem byla ujištěna, že fondy na peněžním trhu budou prioritou nizozemského předsednictví. V tom dopise jste konstatoval, že opravdu budete věnovat vše, co je možné, abyste tento problém vyřešil. Já se nedomnívám, že se jedná o nepřekonatelnou záležitost, protože pokud by tomu tak bylo, tak bychom se ani my v parlamentu nebyli dokázali dohodnout. Já chci ještě podtrhnout důvody, proč je to tak závažná věc. Jedná se o odvětví, které rovněž je citlivé na systémová rizika a opravdu se tím Evropa musí řádně zabývat, protože přece máme určité povinnosti i na úrovni národních států, musíme dodržovat pravidla. Tedy z mého pohledu a myslím, že z pohledu celého výboru je absolutně zásadní, abychom se v otázce fondů na peněžních trzích pohnuli ku předu. To si však žádá skutečnou politickou vůli. A já, pane Dijsselblume, opravdu zde mohu říci, že tento výbor s vámi počítá. Věří vám, že najdete prostředky a síly, abyste to na radě prosadil, tedy doufám, že od vás příště uslyším slova o tom, co se odehrálo a jak jste pokročili. A nyní otázka na vás jako na předsedu Euroskupiny. Řekl jste zde, že jste příznivě nakloněn reformě krok po kroku. Takto s vámi souhlasím, by bylo třeba postupovat v normálních dobách, ale nyní nejsou doby obvykle jako jindy. Nyní čelíme mnohým výzvám a netýká se to pouze Spojeného království. Já pocházím ze Spojeného království a naše ekonomika je velice úzce provázána s ekonomikou euroskupiny a je důležité najít dlouhodobá řešení. A dále uprchlická krize. Tady, když já hovořím s občany, s obyčejnými lidmi, takzvaně oni chtějí vidět výsledky. Oni mi říkají, to už se táhne celá dlouhá léta. Finanční problémy, evropské problémy ve finanční oblasti, oni čekají a i vlastně po vás chtějí, abyste našel řešení. A nebezpečí zde spočívá v tom, že nahráváme euroskeptikům, kdykoliv s tím nic neděláme, protože ti nás budou kritizovat a ono se to dělá snadno. Tedy tady si myslím, že musíme zrychlit a doufám, že právě vaše předsednictví dokáže sestavit jasný základní plán pro reformy a že to pak dokážou dokončit další předsednictví. Děkuji k peněžním trhům a fondům, které se jich týkají. Já se vynasnažím, seč můžu. To je jediné, co mohu slíbit. A mezi námi opravdu, i já souhlasím, že to není nemožné, ale v nejbližších měsících na radě No, tentokrát opravdu to vázne na radě. Někdy to vázne v parlamentu, ale doufám, že v nejbližších měsících právě i s vaší podporou mému stanovisku se to podaří nakonec překonat. Ano, zlepšovat se, to je urgentní věc. Sama jste to vše zmínila. Oč jde, ale já vlastně využiji vaše otázky k tomu, že zde řeknu za prvé, ve Spojeném království někdy vládne přesvědčení, že oni nahlížejí na Evropskou unii úplně jinak než všechny ostatní země. No a ono to tak doslova není, protože všichni si přejeme lepší spolupráci, všichni si přejeme konkrétní výsledky, všichni si přejeme vyřešit uprchlickou krizi, nikoli pouze Spojené království a i problémy ve finančním odvětví. Ty přece se projevují i v britském uh, finančním sektoru. Tedy tady by opravdu nejlepším řešením a i poselstvím, poselstvím Spojenému království bylo řešme vše společně. Jak víte, dnes je velice závažný, velice důležitý den. Spojené království má silné finanční odvětví a my musíme pokročit ve, na všech finančních trzích, ale nejlépe se to zdaří společně. Já tedy ze své strany se budu snažit pokročit co nejvíce v roli předsedy Ekofinu na finančním odvětví. E, pracujeme, když hovořím o strategii krok po kroku, tak se to týká řízení a zprávy. Jsou tací, kteří si myslí, že pro, proměna, rázná proměna by nám prospěla, ale někdy pak se dočkáme nečekaných negativních dopadů. Já si myslím, že chceme dobře dobrý design, dobrý projekt toho, jak by měl ten budoucí systém vypadat a to se lépe realizuje krok po kroku. Jako další George Oskiucos za EPP. Já bych, pane Dijsselblume, bych si přál, abyste se vyjádřil konkrétněji o vyjednávání s řeckou vládou já souhlasím, a to jste už pochopil, že se Řecko musí identifikovat s programem, který je mu navrhován, ale aby se Řecko s ním mohlo identifikovat, aby jej vzalo za svůj, to musíme moci vysvětlit řeckým občanům, například penzijní reforma. Mezinárodní měnový fond se sešel s bankou Bank of Greece a trvá na tom, aby snížil e, takzvaný základní důchod. A zároveň vláda občanům říká, že to neudělá. Co se s tím bude dále dělat? Zmiňujete rovněž fiskální záležitosti. E, čím se liší e, řecká vláda od evropských institucí z pohledu IMF? Hovoříte například o privatizačním fondu. Mohl byste k tomu říci více, modernizace státu. To je velice ctižádostivý námět, protože zatím v Řecku žádný koncept modernizace není. A spíše máme Syrizu, která se snaží ten stát ovládnout. Každopádně chtěl bych vědět více podrobností o všech těchto věcech, které se zmínil, o těch tématech, tak abychom my to pak mohli komunikovat jak z pohledu rozdílu názorových, tak i možných kompromisů řeckým občanům. Na tom nám velice záleží. Děkuji, pane Krycosi. Tady já na této etapě pouze těžce mohu být konkrétnější. Obecně mohu pouze říci, že návrh, eh, který byl přednesen, se týká opravdu udržitelného penzijního systému a i finanční udržitelnosti, totiž ten systém se musí umět samofinancovat dlouhodobě. A jak víte, doposud se to muselo um, dofinancovávat, dodatečně financovat i ze státního rozpočtu a to byla pro to rozpočet velká zátěž. Obtíže jsou je tam velká zátěž. No a otázka klíčová zní, kolik eh, této zátěž musí nést současný penzista. Jsou nějaké alternativy pro zaplnění současných fiskálních mezer? Samozřejmě, například zvednout daně, ale to zase poškodí finanční oživení. A pokud chcete ještě dále šetřit, tím, že budete snižovat eh, rozpočty někomu, tak eh, to zas bude mít dopad jinde a uškodí to jiným. To je jediné, co zatím mohu říci. A ještě bych k tomu něco dodal z pohledu eh, seřazení priorit, protože mnoho se hovoří například k tomu, kdy se dostaneme k udržitelnosti zadlužení. My se nejdříve totiž musíme dohodnout na takzvané fiskální cestovní mapě, která je silně provázána s penzijní reformou. A poté, co jsme dospěli k něčemu, tak můžeme propočítat prognózu či výhled na daňové, eh, na úroveň zadlužení. Jak víte, chceme mít obslužnost dluhu, která bude každoročně udržitelná. A i IMF to schvaluje. A když se podíváte, jak je Řecko schopno splácet dluhy v nejbližších několika letech, tak je tam pár takových špiček, které budou těžce zvládnutelné. Takže nejdříve dohoda ve fiskální oblasti, eh, pak mm, penze, pak eh, obsloužení, tedy splácení dluhu a pak jakým způsobem řešit ty, ty špičky, ty vyhrocené momenty a samozřejmě co nejrychleji se to pokusíme vyřešit. Děkuji. Udo Kulman jako další na seznamu za SAD. Pane předsedo, já nejsem jediný mezi kolegy, který, pro které je obtížné, jak si s vámi jednat ve dvou eh, rolích. Jednak vést tedy eh, výměnu názorů mm, business as usual. Vzhledem k situaci na našich evropských eh, hranicích, humanitární katastrofě v sousedních regionech EU i také mm, boje v naší společnosti o humanitárních řešení, tak se jak si přesunuje názor na to, co já, posunuje názor na to, co já považuji za velká rizika. My všichni si myslíme, že pro nás jako eh, instituce jsou eh, tady velká rizika, samozřejmě největší jsou pro dotčené občany. Naše schopnost nebo neschopnost rozvíjet humanitární řešení eh, nebude, nezůstane bez vlivu na stabilitu eura. Německý ministr financí nedávno uh, článek do velkých novin v Německu a řekl, že této výzvě dokážeme čelit pouze, pokud budeme mít spol, najdeme společný fiskálně politický přístup, který by těmto výzvám, odpoví, těmto výzvám odpovídal. Mě by zajímalo, zda šéf euro skupiny sdílí tento názor, zda euroskupina diskutuje o této otázce, co tedy bude stát Eh, najvazení humanitárních řešení zajištění společných hranic, investice do integrace v naší společnosti, nouzová pomoc v táborech v Sýrii v sousedních zemích, aby lidé tam mohli eh, pobývat eh, za dodržení humanitárních standardů. Co tedy to bude stát? Vede se tato diskuse v Euroskupině a máte k tomu, pokud si myslíte, že to nepatří do té, na, na toto fóru, ale do ECOFINu, tak by mě zajímalo, zda šéf ECOFINu dá tento návrh, aby se o tom jednalo v ECOFINu. Mě by zajímal váš osobní názor, jak e, e, to je důležité pro kolegy, e, ve kterých, e, za které mluvíte v obou, na obou fórech. Děkuji, pane Bulman. Chtěl jsem říct něco o různých rolích, které mám, ale to nemá cenu o tom něco říkat, já to musím dělat v tuto chvíli. Eh, ještě v euroskupině se to neprojednávalo podrobně, ale při mnoha příležitostech v ECOFINu za současného předsednictví, pravděpodobně za, i za budoucího předsednictví v posledních měsících z různých hledisek. Samozřejmě otázka, co to bude stát, jak to budeme financovat. Na e, náklady jsou to náklady, které ponesou členské státy. Jsou velice odlišné. Jsou státy, kde uprchlíci vstupují do Evropy, kam pak se přesunou a kam chtějí se dostat. Pak jsou státy, které jsou mimo ty cesty. Komise řekla, že mm, tyto náklady vezme v úvahu, až bude posuzovat rozpočty ex post, takže umožní určitou flexibilitu, pokud ty náklady e, vykolejí ten rozpočet během roku. Další téma, to je na agendě ECOFINu. Co týče evropského rozpočtu, máme dostatečnou flexibilitu v rozpočtu, abychom více investovali do hraničních kontrol nebo abychom společně jak je ten anglický název, do těch hotspotů v Řecku nebo uprchlických táborů v Turecku a podobně. Takže to je výzva jak na národní úrovni, Eh, která je velice nerovně distribuována mezi členskými státy a také pro evropský rozpočet. Ano, takže často se o tom jedná a my všichni se shodneme obecně, že by tam měla být větší flexibilita v evropském rozpočtu, aby tyto náklady se daly řešit, aby se hledala humanitární řešení. Samozřejmě skutečná otázka je, kde to najít, to bude na našem programu. Můžeme tedy počítat s návrhem z vaší strany? podle kterého euroskupina nebo, e, e, kterou euroskupina nebo ECOFIN bude následovat a obecně, e, aby, aby mm, byl přehled o stavu jednání v radě. Mnoho diskusí o tom, co je potřeba, nyní probíhají na straně ministrů pro migraci a ministrů justice. Tam se diskutuje tedy o tom, co je potřeba, co se týče investic do ochrany hranic, v Turecku, Řecku a tak dále. A pak s komisí samozřejmě budeme diskutovat návrhy, jak to začlenit do rozpočtu. To bude velká výzva. Prioritní v rámci střednědobé revize, já samozřejmě nevím, kdy komise s tím přijde, ale součástí střednědobé revize finančního rámce toto téma musí být v eh, centru té revize. Musíme to dostat do toto velice urgentní téma do evropského rozpočtu. Pavlo Zába. Děkuji. Před, pane předsedo Euroskupiny, já mám čtyři krátké otázky. V pondělí předseda ECB přišel do toho to výboru a řekl, že je třeba zvýšit investice a snížit daně a pakt růstu a stability musí být respektován. Myslíte, je možné, že na, možné najít kvadraturu kruhu, že je možné, aby toto státy udělali jednotlivě, individuálně, anebo jenom konsolidovaně? Co se týče Brexitu, logicky bychom si mysleli, že čelíme příležitosti, jak urychlit integraci euroskupiny Myslíte si, že to zvládneme? Myslíte si, že nebo co si, jaké si myslíte, že je riziko pro jednotný trh a bankovní unii? Eh, eh, potom k EDIS, systém pojištění po vkladů. Kdy myslíte, že v radě bude dohoda? Co se týče sekurit, balíčku sekuritizace, Mm, předpokládáte, že toto podpoříte? Mě by zajímalo, zda e, máte nějaké obavy ohledně cestovní mapy. Děkuji. Zvýšení investic je klíčové, je to nízké, je to nízké už dlouho v Evropě. Krize samozřejmě tady nepomohla můžeme najít k tedy kvadraturu kruhu vzhledem k fiskálním omezením. Myslím, že v rámci rozpočtu jsou možnosti volby, měli bychom vytvářet větší prostor pro investiční výdaje ve veřejných rozpočtech a klíčem je také zvyšovat příležitosti pro soukromé investory. Junckerův plán toto podporuje, snaží se tedy spustit soukromé investice tím, že bude podporovat eh, účast takže je mnoho nástrojů, které můžeme použít a Unie kapitálových trhů je o tom, jak můžeme spustit více eh, privátních investic. Evropa stále závisí na eh, mm, tady bankovnictví, máme omezení bankovním systému, paralelně s financování bank, z bank by měly být alternativní způsoby financování. A o tom je e, Unie kapitálových trhů. Kapitálové trhy by se měly rozvíjet tak, e, aby e, byla podpora investic. Brexit, bankovní unie, IDIS. Já jsem mnohokrát slyšel, jak mnoho lidí spojuje různé problémy. Bankovní unie, tam je určitá logika, pokud musíme sdílet riziko, musíme je redukovat, takže hledejme politickou schodu v řadě těchto bodů. Pak je tady, eh, jsou tady další, kteří to chtějí spojovat s jinými problémy. Já se to pokouším eh, zase rozdělit. Pokud jsme se skutečně dosáhnout pokroku v kapitálové unii, eh, před bankovní unii, tam je velká diskuse a bude se in, zintenzívňovat tedy o budoucí zprávě měnové unie, my si, dlouhodobě, ale my víme, co je třeba udělat krátkodobě, eh, unie kapitálových trhů, posílení bankovní unie, tam musíme hodně pracovat. To bude, mm, budu mít na programu v příštích měsících. Poslední této části Maria Joao za SAD. Děkuji, pane předsedo. My se měříme, že mm, eh, roční eh, zpráva o růstu je významná především co se týče eurozónu. My jsme rádi, že předseda euro eh, skupiny mm, mm, s námi vede dialog ve výboru i v plénu a doufáme, že dialog bude pokračovat. Náhodou dnes dopoledne tento výbor přijal jasnou pozici k doporučení eurozónu. Já jsem zpravodajkou do tato doporučení zprávy AGS. E My jsme přijali tři jasné principy, jak posílit oživení v eurozóně. A já věřím, že přináší hodnotu do diskuse managementu eurozóny. Takže jaké jsou ty tři základní principy a zajímal by mě váš komentář. První. Potřeba řešit propad investic v eurozóně, protože ten existuje. A je důležité pro eurozónu zorganizovat přesné diskuse, jak uzavřít tuto mezeru. A um, vyžádat si tedy úsilí jednotlivých členů podle svých daných fiskálních a podobných podmínek. Další otázka se týká ekonomické konverze směrem nahoru s ohledem na ekonomické sociální cíle. Toto je Ehm, hodná chvíle organizovat tuto konverzi směrem nahoru. Jak redukovat, dále jak redukovat makroekonomické nerovnováhy. Tady musíme vyžadovat úsilí ze strany méně konkurenceschopných zemí, měli by reformovat, investovat. To je lepší než vnitřní devalvace, jak tomu bylo v minulosti, protože to stahuje domácí, redukuje domácí poptávku v eurozóně. A pak je tady role těch nej, eh, důležitá pro ty nejvíce konkurenceschopné země, protože i ty mají prostor podporovat vnitřní poptávku a investice, že mají velké přebytky. Takže to jsou tedy nápady, které jsme právě schválili v tomto výboru. Pokud se k tomu můžete vyjádřit, bylo by to užitečné samozřejmě. Eh, chceme pokračovat v tomto dialogu. To je jasné. Um. Děkuji. Na no, základě toho, co jsem právě sdělila, já jsem si musím ještě přečíst vaše závěry. Ty tři závěry jsou smysluplné. Otázka investic je klíčová v současnosti. A jak už jsem řekl v reakci na pana Zalbu, musíme eh, zlepšit příležitosti pro investice na straně veřejné i soukromé. Eh, existují zde příležitosti pro investice určitě v eurozóně. A jsem pevně přesvědčen, že musíme opět nastartovat mechanismus konvergence, který fungoval v Evropě a je třeba se mnohem eh, více snažit o spolupráci nejde jenom o podmínky, ale také o sociálně ekonomické politiky, jak fungují naše sociální modely a modely sociálního zabezpečení. A proto v Euroskupině pravidelně hovoříme o tom, co se děje s penzijními systémy, jaké reformy probíhají, jak vypadají fiskální systémy, jak je možné zajistit konvergenci na co nejvyšší úrovni tím, že snížíme daňové zatížení práce. Zabýváme se investicemi do vzdělání vzhledem k výsledkům ve, ve školství v jednotlivých zemích. Takže a srovnáváme výsledky ve školství. Netýká se to pouze konvergence v eh, bohatství, ale také konvergence v našich sociálních systémech a v jednotlivých politikách. A nebojte se, já to neříkám vám, ale někdo by se mohl bát, že musíme centralizovat vše do Bruselu a řídit penzijní systémy odtud. Budou existovat národní pravomoci, ale při sdílení zkušeností a předávání zkušeností a benchmarkingu, tak budeme se snažit eh, spolupracovat. Snížení nerovnováhy, Máte naprostou pravdu. Je to odpovědnost těch zemí, které jsou silnější, pokud je o konkurenceschopnost, které mají přebytek a tak dále. A já bych eh, asi tvrdil, že bychom se měli zabývat, eh, jak vzniká ten přebytek a jak může být využit uvnitř eurozóny. Hovořil jsem o nizozemských penzijních fondech. To je důvod našeho přebytku. Kdyby mohli investovat do Nizozemska. Samozřejmě musí to být také přijetosti. A, takže tyto penzijní fondy by samozřejmě investovaly více do Evropy a do Nizozemska. A to by, to by pomohlo řešit ten přebytek. A je tu skutečně odpovědnost pro nás, pro všechny, abychom řešili makroekonomické nerovnováhy. Máme pět minut přestávku mezi oběma částmi našeho našeho jednání a máme, máme tu jedno, jednu přejitost pro Catch the Eye, takže minutová otázka, dvouminutová odpověď. Prosím, paní, paní Holen. Děkuji. Pane Dijsselblume, chci se zeptat na pakt stability a růstu a zjednodušení. Vy jste uvedl, že jeden z cílů předsednictví je právě toto. Co máte na mysli? Chcete více flexibility, pokud jde o výklad této dohody? Nebo představíte nové způsoby, jak eh, zjednodušit ta pravidla? Děkuji mnohokrát. Mám málo času, takže proč zjednodušujeme pravidla? Lidé eh, nerozumí tomu, co děláme. Já mám velké problémy vysvětlovat, eh, jak fungují fiskální a rozpočtová pravidla, zejména ta neobtížnější. A strukturální deficit patří k těm složitým, eh, lidé tomu nerozumí, těžko se to počítá, těžko se to předpovídá. Takže my musíme vysvětlovat lidem, co děláme, a to je skoro nemožné. A jeden z cílů je zjednodušit ukazatele, a jeden z, právě z ukazatelů, který je velmi kritizován, je strukturální deficit. A ten asi bude muset být změněn. Děkuji. Nyní chci vyhlásit pětiminutovou přestávku, po níž začne druhá část našeho zasedání. Dear colleagues, I think we should start. Milí kolegové, domnívám se, že je čas začít s druhou částí našeho zasedání. Mohli byste se prosím soustředit na to, co zde běží v sále, případně se přesunout do předsálí. Děkuji vám. Tedy vítáme pana Dijsselbluma nyní jako předsedu Ecofinu a ministra financí eh, Nizozemského království. Eh, pan Dijsselblum nás seznámí s před prioritami nizozemského předsednictví eh, v Ecofinu a v souladu s pravidly, která zde platí, po vstupních připomínkách, které zaberou asi pět minut, bude podobně jako v první části zasedání pětiminutové sloty pro otázky a odpovědi, kde se může ještě klást i dodatečné otázky. Pokud nám to čas dovolí, bude se i konat Catch the Eye. Spontánní řečníci budou moci přihlásit. Uvidíme, jak to dopadne. Pane Dajzlblume, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, po výměně názoru, která právě proběhla k aktivitám Euroskupiny, bych si nyní rád dovolil prezentovat priority nizozemského předsednictví radě, zejména v oblasti hospodářských a finančních záležitostí. My jsme převzali předsednictví v období, kdy se právě Evropa v této oblasti potýká s mnoha význam, výzvami. Někdo by mohl říct, že ECOFIN už není tak na výsuní jako kdysi. Já však musím říct, že to je pouze matoucí či zavádějící, protože my právě nyní máme mnoho e, na práci, aby znovu Evropa se stala solidní, odolnou proti otřesům a její růst a pracovní místa byla zajištěna a byla trvalá. Nizozemské předsednictví podporuje všechny iniciativy, které vedou k posílení paktu stability a růstu. Přeskum paktu nemá za úkol jej rozředit či oslabit. Je to naše kotva E, která zakotvuje důvěru. Snažíme se spíš o zjednodušení a větší transparentnost. Rovněž bychom rádi, aby se dokázali členské státy s ní lépe identifikovat a aby společná fiskální pravidla ve všech členských státech mohla být uplatňována stejným nebo podobným způsobem. Finance, zdravé finance, to je naše hlavní priorita. E, prostředí nízkých úrokových sazeb skýtá mnoho příležitostí, jak posílit finanční odvětví. Nizozemské předsednictví je silně přesvědčeno, že je možné využít už stávající e, právní rámec, abychom zajistili konvergenci. Rovněž k tomu máme pár námětů. V nedávných měsících e, si Rada vyměňuje názory k návrhu komise k operacionalizaci těchto opatření opatření vyjmenovaných v zprávě pěti předsedů a nizozemské předsednictví se rovněž chce této problematice věnovat. Po diskusích v příslušných orgánech Nizozemsko se bude zabývat eh, návrhem komise a eh, pracemi rady na vzniku národních eh, radách pro konkurenceschopnost. Tam bychom měli mít možnost zvýšit Eh, konkurenceschopnost, produktivitu a zároveň i být v kontaktu se sociálními partnery. Hospodářské oživení konvergence musí být podporováno dobře integrovaným a zdravým finančním odvětvím. Abychom toho dosáhli, bude důležité eh, posílit soukromé sdílení eh, rizika a mít příslušnou facilitu. To nám ukázaly americké zkušenosti, že to opravdu přispívá k vstřebávání asymetrických šoků. Proto budeme stát komisi po ruce a podpoříme iniciativu k posílení Unie kapitálových trhů a i bankovní unie. Je jasné, že všechny tyto iniciativy mají i dimenzi jednotného trhu a je třeba, aby se jimi zabývala celá 28. V skutku jsem přesvědčen, že proces prohlubování EMU by měl být otevřený a přístupný všem členským státům. Akční plán Komise pro vývoj Unie kapitálových trhů se týká i přeshraničních investic, diverzní úvěrování, e, různé bankovní kanály. Máme dvě nařízení. Sekuritizace, tam doufáme, že dojde k trialogům na základě eh, vyjednávacího mandátu, který už obdrželo lucemburské předsednictví. Pak spolupracujeme s radou na um, směrnici, um, která byla prezentována na konci loňského roku, abychom poskytli malým středním podnikům lepší přístup k kapitálu. Nizozemské předsednictví chce se věnovat posílení bankovní unie, například prostřednictvím zajištění vkladu, vzniku Rady pro společné řešení problému bank, ale rovněž snižování rizika a férovější eh, manévrovací prostor i podmínky pro fungování všech bank. Rizika by měla být sice sdílena, ale zároveň by měli s nimi se vypořádávat ti, kteří je způsobili a nikoli daňoví poplatníci. Ehm, zde musíme paralelně postupovat předu i v oblasti pojištění vkladů, no a samozřejmě musíme velice pečlivě zvážit, jakým způsobem bude každý z nich eh, postupně zaváděn snižování rizik musí být pocitováno jako konkrétní a poté můžeme i rizika začít sdílet. Na radě už začaly přípravné práce, analyzujeme návrh komise v oblasti EDIS, čili zajištění vkladu a zároveň i sdělení týkající se doprovodných opatření. Chceme dosáhnout širokého konzensu, rovněž ministru financí, tak, abychom měli v červnu už cestovní mapu, která bude prosazovat konkrétní kroky ke snižování rizika a posléze i sdílení rizika. Přijdeme s konkrétním časovým harmonogramem když budeme pracovat na konkrétních opatřeních posílení bankovní unie, bude to vždy v součinnosti s Evropským parlamentem. No a v souvislosti s tím dosáhli jsme i e, dohody s komisí o strukturálních e, reformách bank. Chceme rovněž spolupracovat s Evropským parlamentem, jakmile bude zahájen trialog. Trialogy jsou rovněž plánovány k otázce přeskumu Evropské směrnice pro IORP, to jsou zaměstnanecké penzijní plány a rovněž chceme prolomit patovou situaci u akciových trhů a peněžních fondů a doufejme, že u těchto nařízení, které se týkají více na tého finančního rámce, budeme spolupracovat i s parlamentem. Kromě toho je důležitou prioritou našeho předsednictví i evropský rozpočet. Evropský rozpočtový postup je často vnímán jako netransparentní, nejasný a v mnoha okamžicích i nepotřebně složitý proto se budeme snažit o lepší transparentnost, předvídatelnost, konzistentnost a flexibilitu, která si poradí i s výzvami, které se mohou objevovat v průběhu rozpočtování. No a konečně, další prioritou budou zásahy či opatření proti vyhýbání se daním, včetně lepší transparentnost v rámci balíčku, který komise prezentovala 28. ledna. Naše předsednictví má v úmyslu dosáhnout politické dohody o zamezování daňovým únikům a e, rovněž i e, zprávy typu country by country, kde si budou daňové úřady sdělovat informace už na březnovém zasedání ECOFINu. Vím, že parlament je e, pro zveřejňování těchto zpráv o konkrétních zemích. Jak víte, komise se zabývá nyní dopadovou studií v této oblasti a oznámila nám, že ji zveřejní do léta. Všechny tyto jsou důležité záležitosti, které zvýší transparentnost a zajistí, že Evropská unie bude jako vždy stát v čele peletonu v oblasti transparentnosti v daňové oblasti. Rovněž uvažujeme o kodexu chování v oblasti daňové transparentnosti a příslušné výbory eh, parlamentu v ní budou mít co říci. Doufám, že všechny členské státy se budou snažit eh, o potírání daňových úniků a že bude možnost danit eh, operátora tam, kde působí. Děkuji, pane předsedo, jako první za EPP je Delan. Um, děkuji. Pane předsedo De a Langen se vyměnili. Eh, děkuji. Eh, také předsedovi a um, um, lídr naší frakce eh, je rád, že jste tady prvním kole bylo hodně otázek o snižování rizik. Viděli ehm, jsme, jak eh, kývá, tak když tady padla otázka, teď bych měla otázka, kterou chci trošičku přesnit. Ta specifická Mm, to se týká používání bail-inu. Tam byly nějaké pochybnosti. Moje specifická otázka se týká dočasování a Amros. My jsme tady měli předsedu ECB, který řekl eh, Ekonu, že Amros budou k dispozici až ke konci tohoto roku a jenom na úrovni skupiny. A v některých případech, a to jsou její slova, by mohly být výše než 8%. Takže moje konkrétní otázka je, jak se to eh, Eh, týká přání Evropské komise začít IDIS už v roce 2017. Co bych řekl, ehm, snižování agendy, snižování rizika, tak tam je řada otázek, nejsou nová. Ehm, my jsme věděli už nějakou dobu, že můžeme dospět k dohodě, jak ehm, upravit určité mm, kapitálové požadavky Emerald, což je takový, taková nárazníková eh, zóna v rozvahách bank, takový buffer. Emerald by, se mělo, by mělo být připraveno na dané instituce, ať to bude na úrovni skupiny, nebo ne, není standard, není standard pro všechny banky, pro všechny systémové banky pro Emerald, budou i se navrhovat na jednotlivé instituce a tady Rada pro rezoluce má e, významnou, sehrává významnou roli. Toto je jeden e, příklad opatření, které musíme definovat a implementovat, mm, řekněme, opatření e, snižování rizika. Takže je to o tom, na jaké úrovni budou zpracovány a stanoveny a jak, kolik let dostanou naše instituce na to, aby jim ty nové standardy implementovaly. Pro IDIS komise navrhla postupné zavádění společných mm, systémů mm, garantování vkladu. Takže součástí naší práce je rozhodnout, jak to přepravit, jak to postupně zavést, mm, kapitálové požadavky jako definování EMRO, zajištění toho, aby Eh, instituce měly dostatečný buffer a jak sdílet rizika zavedením společného systému pojištění vkladů. Takže to bude proces návrhování, přípravy, designu, to je věcná otázka a také hledání správné politické rovnováhy. Jak už jsem řekl, bankovní unie má přechodné období, které běží Mm, ale hodně věcí se bude postupně tvořit, takže využijeme tohoto období, abychom řešili zbývající rizika a zavedli e IDIS. Za SND. Já mám ještě jednu minutu, bylo čtyři minuty, já mám ještě jednu. Eh, na závěr tedy chci říci, že obvykle eh, mm, jak si mm, slova postupný a opatrný Mm, vyvolávají jistotu, ale v případě IDIS je důležité, že to nebude bianko šek, že postupně eh, se bude eh, teprve to projevovat, až bude postupně redukováno riziko. Já bych si přála, aby to bylo úspěšné, ale je jasné, že budeme muset eh, jaksi mm, konkrétně vidět výsledky. Možná bych reagoval. Vyžaduje to, abychom my všichni byli připraveni vyjednávat. Na obou stranách té agendy. Musíme si uvědomit, ať se vám IDIS líbí nebo ne. Nakonec má smysl, aby to bylo integrální součástí bankovní unie. E, stejně jako fond jednotné rezoluce potřebuje, někteří říkali, že potřebujeme obrovský ten fond od začátku, od prvního dne. Možná to je pravda, ale kdo to zaplatí? Takže to děláme postupně. Postupně se to naplňuje, riziko se mutualizuje postupně. můžete si myslet, že to je velice evropská cesta, ale také to má smysl. Nemůžete změnit eh, strukturu rozvah bank přes noc. To nejde. Bude to vyžadovat čas. To je, myslím, rozumná cesta a to je způsob, jak se to... Omlouvám se paní zpravodajce, která právem požadovala ještě svoji minutu a já jsem rád, že i otázka i odpověď byla zajímavá. Stínová zpravodajka za SND Elisa Ferrera má slovo. Děkuji. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za všechny vaše komentáře. Za prvé, po Eh, minulé otázce tedy eh, chápu, že existují kalendáře a proto by mě zajímalo, jaká je úroveň přípravy, aby DSM, eh, je to kompromisem třetí zprávy předsedy ke kalendáři ESM a komunitární rámec, Mám počkat? Nezapomeňte, když se díváte na kalendáře, že backstop tam není, to je společná kredit, eh, úvěrová linie tam není, DGS bude mít kalendář, ale v mezidomí požadavky pro další kapitál pro banky existují, požadavky žádosti na zadržování státní pomoci existují a tak dále. Takže to je rámec, který musí být kompatibilní, koherentní. A za druhé, a to je otázka spíše na vás, jako ministr financí Nizozemí během krize Tady máme zprávu, které máme na stole od roku 2013. Ehm, někteří vaši krajané analyzovali ztráty Portugalska z aktivní daňové politiky nizozemí během krize podniky jako a tak dále. To pro vám mám to asi nic neříká, ale to jsou velké firmy, které pozitivně reagovaly na nabídnuté daňové výhody ze strany nizozemí. My už jsme to řešili. Vy jste řekl, že se to bude měnit ale konkrétně 38% přímých zahraničních investic Portugalska se přesunulo do Nizozemí, takže moje otázka zase na kalendář. Jaký je kalendář pro země jako Nizozemí a Lucembursko, aby změnili daňový systém? Eh, schválili byste si, kdyby to bylo specifické doporučení v rámci semestru, jak vám můžeme pomoci? Um, měl byste požádat komisi, aby použili uh, kapitolu smlouvy 1.6, abyste byli schopni se dostat dál? Děkuji. Um, Děkuji, paní Ferrera. První otázka se týkala ESM a potřeby to zabudovat do smlouvy. To by samozřejmě znamenalo změnu smlouvy a to nemohu předpokládat eh, v krátkodobém výhledu. První fáze končí do roku 2017 a to všichni věděli, říká paní Ferrera. Já počkám na návrh, ale pokud předjímáte v krátkém výhledu změnu smlouvy, tak eh, víte, že o ESM existuje zvláštní smlouva. Tak pokud to chcete zapracovat do základní smlouvy, tak to bude vyžadovat změnu této smlouvy. Pokud jde o ty Eh, společné pojistky, tak to se týká jednotného fondu pro řešení krizových situací. My postupně eh, budeme vlastně přistoupíme k společnému přístupu a úvěrové prostředky budou méně důležité, méně významné a časem eh, bude existovat společná úvěrová linka, společná pojistka a já jsem se podílel na eh, jednání o SRM, o jednotném mechanismu řešení krizových situací a musí dojít eh, k dohodě o vytvoření no, tedy společné pojistky. Já jsem připraven o tom začít jednat a věřím, že ostatní ministři budou také připraveni. A my jsme se zavázali v tom přechodném období že dojde k dohodě o společné pojistce a my to potřebujeme, protože jinak ten fond nebude mít eh, přístup eh, při krizi k eh, finančním prostředkům. Pokud jde o daňových zvýhodněních při v nizozemském daňovém režimu, pokud nizozemský daňový režim byl součástí problému, musí se stát součástí řešení. My už jsme změnili některé části naší daňové politiky, a jako zástupce předsednictví budu prosazovat dohodu v rámci tohoto půl roku o návrzích, které komise dala na stůl. To předpokládá podporu. Ne všichni jsou nadšení, ale děláme řadu věcí sami o sobě, jako nizozemská vláda. Zejména u měníme režim u těch u inovací a zavádíme eh, řadu postupů, ale klíčové je, a na tom se shodneme, že potřebujeme skutečně mezinárodní normy, které budou dodržovány všemi. Ale pan Guria, to nebude pan Guria, který to bude zavádět, ale jste to vy a je to obtížné určitě. Moje otázka se týká také bankovní unii, ehm, co se týče ehm, řešení ehm, postupu řešení, tak někteří již udělali značné kroky, eh, jak se vyhnout krizím. Já jsem trošku skeptičtější, především co se týče kapitálové požadavku bank nízké, politika nízkých úroků tak vyvolává u bank problémy s výnosy. Už ještě k těm kapitálovým požadavkům. Dále je to, e, souhlasíte s tím, že to je začarovaný kruh mezi státní krizími, bankovními krizemi, to je třeba prolomit. K tomu potřebujeme minimálně dvě věci. Jednak nulové vážení státních e, půjček v bilancích bank, a pak pravidla pro velké úvěry, jaké u státního dluhu. A my máme v Itálii velké problémy, ten bankovní systém, eh, tam jsou ehm, množené úvěry 150 ehm, miliard a mm, bylo potvrzeno, že ani nadále tam nebude eh, žádný limit v bilancích bank takže tam bude nějakých 500 milion euro z dluhu stát, italského státu, italských bank s ohledem na Itálii a další státy. Ehm, ty počty jsou vyšší než ehm, v Německu a i když v Německu je výkonnost ekonomiky o čtvrtinu vyšší a Mm, z Itálie má e, za, e, zlužení 35% a větší má jenom Řecko. Takže e, čelíme rozdílným národním zájmům. A moje otázka je, jak chcete prosazovat reformy vzhledem k těmto rozdílným zájmům v bankovním sektoru. Děkuji, paní von Storch máte obavy o bankovní unii. Když se podívám na minulé týdny, kdy na trzích byl velký neklid, ten neklid nebyl pouze u evropských akcí, ale také u akcí z jiných jurisdikcí. A dochází také k určitým úpravám. Ano, existují nová pravidla od 1. ledna a investoři to vědí. Stále více jsou si toho vědomi že musí přenášet ztráty, pokud ty ztráty nastávají u bank. A mění se režim, ale ekonomicky je to smysluplné. Pokud chcete, aby banky řídily riziko, a to je hlavní účel bank, tak myslím, že se jim to příliš nedařilo. Ale abychom mohli zavést správný mechanismus, tak je třeba, aby investoři, kteří investují do bank, si neodnášeli pouze zisky, když se daří, tak, ale aby také nesly ztráty, když je to obtížnější a to vyžaduje úpravy. Pokud jde, pokud jde o úpravu hodnoty bankovních cených papírů, ať jsou to obligace nebo akcie. A hodně se mluví. Ehm, hodně se komunikuje mezi Itálií a Německem, já se to nebudu pouštět banky nejsou soustředěny pouze v jedné nebo dvou zemích a bank, tyto banky jsou v řadě zemí, zasáhly v řadu zemí a i v mé zemi byly banky na tom špatně, teď je to už mnohem lepší. Myslím, že velmi často, když vytváříme měnovou unii, bankovní unii, tak jsme byli schopni přemostit velké rozdíly u krátkodobých Eh, zájmu a dlouhodobě máme zájem na tom, abychom měli zdravý a silný finanční sektor a sektor, který bude mít důvěru investorů. A co je třeba pro to udělat? Budu se snažit eh, pracovat na balíčku a snad to bude do konce našeho tedy období, ale bude se na tom pokračovat hned potom a budu v tom pokračovat i jako předseda euroskupiny. Děkuji. Za Alde, Pengua. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo, že jste tady. Já vás ušetřím otázky o té, té třetí stínové ženy u Edisu. Budu mluvit o něčem jiném. Jsem znepokojena dohodou, která se vyjednává se Spojeným královstvím. Je tam řada znepokojivých věcí, ale jaký to bude mít dopad na legislativu? Na legislativu, kterou jsme společně připravili, single rulebook a věci, které jsou nedokonalé, ale které jsme se snažili v 28 vytvářet. Vzpomínám na tu noc, kdy jsme jednali o jednotném mechanismu řešení krizových situací, jak nalézt správné řešení a e, nejenom komunikovat to, co dělá rada. Jak zachránit pravidla a současně, jak můžete vy jako předseda Euroskupiny a i předsednictví e, se snažit e, zničit ten dojem, že Spojené království je systematicky diskriminováno, protože to tady nezažíváme za posledních šest let. Není to pravda, objektivně to prostě není tak. A když se snažíme řešit něco, co neexistuje, tak se to obvykle nedaří. Můžete nás ujistit, že jako předseda ECOFINu se budete být za přísné dodržování pravidel, buď měníme smlouvy, nebo je neměníme. Pokud je neměníme, tak neměníme legislativu a budete se snažit také komunikovat s kolegy, abychom překonali falešný předpoklad. Děkuji. K řešení britské otázky. Když si přečtete ten složitý text, jsou tam dvě věci. My a Britové chceme posílit a zachovat vnitřní trh, včetně finančního sektoru. A já bych řekl, a kolegové z Británie si budou souhlasit, že to je klíčový zájem Spojeného království. Mají velmi silný finanční sektor v City. To je jedna věc, kterou musíme zachovat a o tom není žádná pochybnost. Druhá věc jsou obavy na britské straně, že země eurozóny si vytváří takový blok a mohou zavádět pravidla a nařízení ve finančním sektoru, které mohou poškozovat city. Veškeré diskuse o finančních předpisech v posledních letech, já si vzpomínám na jeden případ, kdy byly Britové přehlasováni, nebyl to blok, ale byly přehlasováni, a to se týkalo zastřešení prémií pro bankéře. A to se prostě stává. Někdy prohrajete. Netýká se to eura proti neeuru, ale byla to velmi široká většina v ECOFINu, pokud si na to dobře vzpomínám. Takže Spojené království eh, zdůrazňuje, že, že chce, aby se s nimi jednalo spravedlivě a já budu jejich spojenec. Pokud eh, by měli být, pokud budou tvrdit, že chtějí společná pravidla pro, finan, pro jednotný trh, budu jejich spojenec. A to platí i pro finanční sektor. Uh, Spojené království je součástí vnitřního trhu a finanční sektor taky a potřebujeme rovné podmínky pro všechny. A tak bychom k tomu měli přistupovat. Můžete mě také ujistit, že euro, se, s eurozónou se bude zacházet, zacházet spravedlivě. Má obava je vlastně opačná. Pokud se podíváte na tu dohodu, my přijímáme, že se bude měnit společný rámec, že euro už nebude jednotnou měnou Evropské unie. My přijímáme něco, co není ve smlouvě. A vydáváme se na cestu, kde jsou země, které nepřispívají do eh, fondu eurozóny, ale které mohou rozhodovat eh, instituciálně, ať už jako poslanci, anebo nebo komis, jako komisaři, anebo jako, e, jako soudci soudního dvora. To není spravedlivé zacházení s eurozónou. Nezdílím vaše obavy. Já jsem si ten text a ty jeho různé pracovní verze velice pečlivě vždy pročítal a ta poslední z nich, tam se domnívám, že jsme opravdu dosáhli rozumné rovnováhy. Uvidíme, jak si s tím nakonec poradí ve finální verzi hlavy státu předsedové vlád. Můžeme nahlížet na otázku měny, unijní měny z různých úhlů pohledu. Já jsem konstatoval, určité záležitosti, které jsou jakoby samozřejmé, ale tam rovněž je napsáno, že ty země, které chtějí přistoupit eh, k euru, pro ně ty povinnosti nebyly dotčeny. Takže tam se znovu potvrzuje to, co už stojí ve smlouvách. Tedy tam, kde je závazek připojit se k euro. Můžete si říci, proč to opakovat, ale ona je to politická záležitost. Totiž ve Spojeném království panuje obava. Už nyní je tam 19 zemí a když se eurozóna ještě rozšíří, tak jejich separátní záměr nebude respektován a my jim chceme potvrdit, že jej respektovat budeme. A i ve finančním odvětví zde je to v oboustraném zájmu, že chceme mít jeden jediný režim pro vnitřní trh a ten bude udržen a dodržen. Za Gue Fabio De Mazi pane Dijsselblume. Skupina, která se zabývá kodexem chování eh, pro zdaňování podniků, eh, má svůj výbor a co tam schází je otázka plateb které jsou převáděny do daňových rájů. A to je v rozporu tím, co se učilo na radě za lucemburského předsednictví v podzimu. Já bych rád věděl, proč to bylo staženo z programu skupiny, která se zabývá kodexem chování. Zejména v kontextu toho, že právě Nizozemsko se považuje celosvětově za takovou vstupní bránu pro převádění peněz jinam díky smlouvám o zamezení dvojího zdanění a ještě i právě to jsou ty patentové skřínky, a i blokování některých rozhodnutí ve skupině, eh, která se zabývá kodexem chování. Tedy, ve zkratce, jaké máte záměry s efektivní práci skupiny? A druhá otázka. Paní Merkelová eh, vyslovila bezmeznou důvěru a ten člověk musel odstoupit. Nyní pan Schäuble vyslovil eh, bezpodmínečnou podporu Deutsche Bank, no a tam to nevypadá růžově, takže to vzbuzujeme obavy. Nyní guvernér centrální banky z Minneapolisu potvrdil, že chtěl by aby velké banky byly rozdělovány v rámci strukturální reformy. Ale co nákup bankovních obligací ze strany ECB. Vidíte to jako střed mezi požadavky BRD, e že nelze zachraňovat insolventní instituce a že naopak to způsobí ještě větší nebezpečí na trhu. Děkuji. Um, on the first example you mentioned, I... V tom prvním příkladu tam jsem vlastně vůbec si toho nebyl vědom. Nyní jste mě na to upozornil, ujmu se té záležitosti. Takže zatím na ní nejsem schopen odpovědět. Ne, tady Handelsblatt rozhodně nečtu každý den. Vynasnažím se, ale ne. Za skupinu zabývající se kodexem chování nemám odpovědnost. Ale tuto záležitost si ověřím, že říkáte, že tam něco bylo staženo z programu. Určitě zjistím, oč se jednalo a určitě se po té stopě vydám. I když jsem si to možná ještě tak přesně nezapsal na této etapě. Druhá vaše otázka se týkala smluv týkající daňových záležitostí. Nevím, zda už je měníme, ty smlouvy o zdaňování, kdysi se hlavně vyhýbalo eh, dvojímu zdaňování a nyní do budoucna se chceme vyhý, vyhnout i dvojitému nezdanění. Ano, vše reformujeme, pracujeme i na tom. Třetí otázka. Ta se rovněž týkají, týká inovací, tedy té takzvané patentové skřínky. Taková stará povídačka tvrdí, že já údajně jsem blokoval pokrok v této záležitosti. A ono je opak pravdou. Já osobně jsem šel za Gujou v eh, OECD, abych našel společné řešení eh, k návrhu, se kterým přišla právě Německo a Spojené království. Totiž společná pravidla u těch renovačních eh, inovačních systémů. Dosáhli jsme dohody a nyní to v Nizozemsku přizpůsobujeme. Právě tu inovační skřínku, aby byla v souladu těmi standardy, které tam byly stanoveny. Takže takto to u mě vypadá. A pak otázka velkých bank. Stále ještě ano, musíme dokončit strukturální reformu bank. Čekáme na stanovisko parlamentu. A podíváte-li se na to, jak vypadá finanční krize, tak víme, že se jedná o těžiště všech analýz, které se snaží dospět k původu té krize. Tedy i zde v, ráme, v rámci složky týkající se strukturální reformy musíme dospět k pokroku. Ono je obtížné lidem vysvětlit, kteří sledují eh, toho, jak vypředáváme z krize a důvody pro krizi, pochopit, proč stále ještě nemáme rámec pro strukturální reformu, na rozdíl například od Spojeného království a USA. A konečná otázka. ECB a její zapojení do těch špatných eh, úvěrů, do těch nesplacených úvěrů, které některé banky mají. Tady to je spíš otázka na ECB, ale když se podívám na jejich politiku, tak ve vztahu k Německu tam je to záležitost, která se bere v úvahu i kvalitu. Kvalitu úvěru, kvalitu aktiv. A pak si to vše sečte a více už vám nepovím k tomuto spíš ECB. Děkuji. Za zelené Filip Lambert. Já bych chtěl se hlouběji ponořit do toho daňového balíčku pro korporátní jednotky Potěšilo mě vaše konstatování, že se musíme přesunout z jednoho paradigmatu do druhého s pomocí globálních, anebo při nejmenším těch standardů OECD, se kterým souhlasíte, které byly schváleny. No a jsem rád, že říkáte, že i vaše země tam sehrává určitou úlohu. Ale obavami mě plní eh, vaše eh, konstatování a i ze své Německa přicházejí eh, vzkazy, že ten balíček, k vyhýbání se daním a k daňovým podvodům, který už bez tak ani neodpovídá tomu, jak to nastavilo CD, že bude odložen zatím, že skončí někde v šuplíku my přece musíme na začátek nejdříve dokončit to, s čím přišla Evropská komise, takže mohl byste k tomu něco říci, jak to bude vypadat při diskusi v ECOFINu a můžeme počítat s vaší podporou, že vše bude důsledně opravdu probráno a pak vyhodnocení agregátní poptávky ve Spojeném království, jak kvalitativně, tak kvantitativně. Tam, pokud vím, tak jsou veliké nedostatky. Pokud byste na to mohl odpovědět, tak bych si to velice vážil. Pak eh, ten balíček eh, sestava z šesti návrhu Tři pocházejí přímo z OECD, tři ty další tři jsou trochu jiného původu. Nizozemské předsednictví se bude snažit udržet tento balíček ve, v jeho původně nedotčené podobě. To jste mohu prohlásit. No ale samozřejmě já tady nemohu citovat jiné ministry. Nemohu je zde ani předvolat. Ministerstva přihlásila nutnost vypracovat dopadové studie, pak řekla, že na něco potřebují víc času, že určité věci by měly být naopak probírány dříve a druhé později. Já je všechny beru vážně, ale vážná věc je, že opravdu musíme pokročit. Tady jde o naši věrohodnost. Zaplatili jsme za krizi vysokou cenu a všichni naši občané i v daňové oblasti na to doplatili. A proto je to tak zásadní věc, aby firmy, zejména nadnárodní, mezinárodní firmy, férově platili daně. Tady toto mě motivuje, abych pracoval na celém balíčku. Nejsem rozhodně při nejmenším na této otapě přístupný úvahám o přesunutí určitých eh, prvků v tomto balíčku na později. No uvidíme, jak se to zdaří. Nemohu zaručit za všechny. Agregátní poptávka. Tam to v každé zemi vypadá trochu jinak. V některých regionech se to zlepšuje, tak jak zrychluje ekonomika, zvyšují se platy, tak některé regiony by vlastně měly mít eh, příjmy ještě vyšší v některých zemích s přebytkem rozpočtovým. Tam by to pomohlo i hospodářskému oživení. Takže tam to opravdu se velice liší odvětví od odvětví, země od země, ale je pravda, že je to stále ještě slabé. Já bych si dovolil se k tomu vrátit. Mě by zajímaly vaše názory o složení eh, té agregátní poptávky. Víme, že v Evropě schází investice. Máme Junckerův investiční plán, ale mm, to je pouze malá část eh, toho všeho. Jak se vy díváte na možnost stimulovat jak veřejné, tak i soukromé investice a jak to vidíte, čeho jste svědkem jako těch prvních klíčků. Já už jsem se k tomu vyjádřil z té první části, ale klíčem k budoucnosti je zajistit, eh, aby se banky vypořádaly s historickými problémy, tak aby se zlepšil úvěrový tok směrem k ekonomice. Pomalinku, ale přece jen. Zatím je to opravdu spíše potůček než tok. A rovněž i reforma kapitálových trhů. Proto ji tak podporuji. Ten příklad se uvádí často ve Spojených státech. Máme sice paralelní podmínky, ale velice silnou tendenci, aby kapitálové trhy, malé střední podniky rovněž se vložily do toho trhu. V Evropě nám to schází. Mnohé firmy by chtěly investovat, ale nevidí žádnou možnost. Chtěli by e, se dostat e, do popředí v e, ve financování oživení a ty zdroje financování jim schází. Proto s tím chci něco udělat. Děkuji za ANDT Markovali. Děkuji, pane předsedo. Dobře. Mm, dvě otázky v tomto kole. Eh, transparentnost, eh, respektování práce daňového výboru, výboru taxe. Máme eh, k dispozici spoustu dokumentů, ehm, je ehm, také pracovní skupina pro kodexy chování. Já jsem členem zvláštního výboru taxe a měl jsem možnost se na to podívat a vidím tam dokumenty ze zemí, jako je Nizozemí nebo Lucembursko, které jsou velmi zajímavé pro naší práci, ale v podstatě byly začerněné. Um, Tady mluvíme o velkém množství dokumentů. Budou tyto eh, dokumenty pro nás k dispozici? A nebo bude eh, holandská vláda i nadále vetovat kompletní transparentnost těchto věcí? Um, program garantování vkladů bude souviset s hodnocením rizika angažovanosti banky vůči státním dluhům. Pokud bude veto o nějakého stropu eh, státních dluhů na rozvahách bank, tak eh, bude nějaké řešení. Jaké řešení byste předpokládal? Máme vysoké systémové riziko, máme různá aktiva, různé deriváty, Ehm, německá banka, kde je 54 miliard derivátů v rozvaze, může přijít o velké procento z toho. Mluvíme o 540 miliardách. Nevíme, zda německý daňový poplatník bude schopen toto uhradit. Děkuji. Především transparentnosti výboru, tak se my jsme tuto diskusi měli Tady už dříve v Ekon otázky už byly položeny. Myslím, že bychom se měli zaměřit na budoucnost, abychom, aby ta pravidla o tom, jak funguje tento výbor, eh, se staly transparentnějšími do budoucna. Mm, pravidla eh, v minulosti byla, že to nebylo transparentní, nebylo to veřejné a já Eh, chci, aby se to změnilo. Byl bych rád, kdyby, se to, kdyby to bylo jinak. A jsem si jist, že se to objeví i kdy státní tajemník Holandska daňovou politiku přijde do výboru, tak se v parlamentu příští týden. Takže se ho můžete zeptat znova a jistě vám dá stejnou odpověď. Pak k hodnocení rizika. Já budu opakovat, co už jsem říkal. Jsou v našich bankách problémy. Klíčová věc je samozřejmě, aby bylo jasno co do skutečné hodnoty portfolia v bankách a ECB tady sehrává důležitou roli. Když jsou problémy s určitými portfolii, tak tam musí být nějaká ustanovení, Kromě toho v rámci požadavku pilíře 2 eh, pravidel CD jsou možnosti výšších požadavků banky, které mají riziko v rozvaze. Myslím, že dozor bank by, bankovní dohled by měl eh, vytvářet co největší transparentnost toho, jak vypadají rozvahy bank aplikovat pravidla, včetně požadavky pilíře 2 na jednotlivé banky tam, kde to je potřeba. Já se nebudu vyjadřovat k problémům eh, jednotlivých bank. Paní Kapl. Pane předsedo, daně a finance jsou prioritními tématy, jedno z prioritních témat vašeho předsednictví a vy jste uh, Eh, zmiňoval některé body, které, na kterých v tuto chvíli pracujete. První bod, který jste zmínil, byla opatření eh, mm, proti únikům daní. V ECOFENu minulý týden byly konkrétní ustanovení, totiž eh, mm, směrnice o spolupráci administrativních úřadů na základě country by country reporting a směrnice boje proti mm, daňovým praktikám Eh, by měla být schválena na úrovni Rady do konce tohoto roku. Parlament zpracovává obě tyto legislativní zprávy, máme k tomu ambiciozní časový harmonogram a doufám, že to je pozitivní aspekt. Daňový balíček pro podnikové daně jsme včera ve zvláštním výboru projednávali s komisařem Moskovičem. Je to jedn, jedním z hlavních pilířů je rovná, eh, rovné konkurenční podmínky Eh, rovné férové konkurenční podmínky především mezi malými podniky a nadnárodními společnosti. Ale to nesmí platit jenom v Evropě, ale musí to být vnímáno globálně. A z tohoto důvodu 28. ledna zveřejnila externí strategii, která má zajistit efektivní zdanění nadnárodních podniků globálně. Moje otázka na vás. Jaký příspěvek nebo jaká opatření stanoví rada mm, na tyto externí strategie, aby byla co nejlépe implementovaná? Druhá otázka pina pro um, kodex chování, o tom se již dnes mluvilo. Um, komisi, dotazů na komisařku Wetkund, eh, tam bylo řečeno, že by možná mohlo eh, dojít k změnám kompetencí v této oblasti. Stalo se už tady něco a co se plánuje? Dále ještě dvě otázky k vašem předsednictví. Jednak v daně z finančních transakcí, jaký je aktuální stav, za druhé um, ehm, DPH z přehraničních transakcí, jaký je váš časový plán? Right. Um, what we uh, said in ECOFIN. Co jsme řekli ECOFINu? Kež by to byla pravda. Ještě ne. My plánujeme nadcházejících měsících. Eh, my jsme řekli, že budeme věnovat prioritu legislativě, takže D4 eh, a TAP, to balíček proti daňovým únikům a pokud bude čas, tak také budeme pracovat na externí strategii, ale dáváme prioritu legislativě, skutečně tomu hard law prvku balíčku. Nepochopil jsem úplně otázku k skupině o kodexe chování, možná to můžete zopakovat, nebo mi to můžete dát mému tajemníkovi, který přijde příští týden. Pak tam byly dvě další věci. Jedna se týkala FTT, jak víte, skupina členských zemí zřídila eh, postup zesílené spolupráce. Deset členských zemí se vyjádřilo na ECOFINu v prosinci o pokroku, eh, potvrdili své závazky k dosažení kompromisní dohody a budou pokračovat v práci. všechna řešení mm, budou muset um, bránit fragmentaci vnitřního trhu a omezovat rizika daňový, vyhýbání se placení daní při umožnění e, efektivního výběru FTT, FFTT, FFT, já nejsem součástí této skupiny, nemohu vám říci, jaký pokrok udělali. Jakmile budou výsledky, bude to prezentováno v ECOFINu, takže uvidíme, jakého pokroku bude dosaženo. Děkuji za EPP Ven Lang. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři krátké otázky. Jednu jste právě nepřímo zodpověděl k transakční denní. Já jsem četl, že jedna země z toho vystoupila. Mm, Belgie je krátce předtím, takže už jenom devět. Vidíte reálnou šanci prosazení eh, daně z finančních transakcí? Druhá otázka. V daňovém balíčku eh, byla v popředí daň hm, podniku, podniková daň eh, ECOFIN, ale jsem si zabývat balíčkem DPH ve Francii běží proces, kde sedm bankovních manažerů eh, se vyhly placení 22 milionů euro daně z přidané hodnoty. A otázka je, zda platí, je zachovat princip země určení, protože tam je, co obrovské možnosti podvodu Denně stovky miliard euro se ztrácí takže druho, daň z přené hodnoty, je to tam. Dále deriváty, mm, regulace deru, derivátů. Jak řekl pan Vali, bez ohledu na jednotlivé banky, je tam šest velkých bank, které zpracují e, deriváty, tři evropské, tři americké a dimenze, kterou, o které mluvil pan Vali, je příliš nízká. To je 700 miliard e, bilionu, pardon, tři biliony. Takže eh, anglicky je to 21 trilionů. Eh, minulý týden komise po dvouletém jednání z eh, USA pracují na rovných podmínkách a parlament a ECOFIN to muselo snížit. Může, má k tomu ekofon nějaké stanovisko, nějaký názor? Zda tedy budou zaručeny stejné podmínky, nebo že budeme v budoucnu tyto věci, eh, tyto obchody probíhat mimo Evropy a hedgeové fondy e, posílí vedle obvykle bankovní regulace. Um, first of all, on the uh, FTT. Um, K FTT. Vy jste řekl, že dvě země ode, odešly, já se to nemyslím. Musíte se jich ale zeptat. Je tady formální proces zřizování eh, té skupiny a formální proces opuštění skupiny, což může poškodit i posílenou spolupráci. Takže pokud já vím, tak nikdo těch původních jedenácti zemí neodešel. Někteří jsou jaksi více entuziastičtí než jiní a to se může objevit v tisku, ale uh, ne, předjímejme. Komise řekla, že přijde s návrhem balíčku, balíčku do konce března, my na to chceme navázat, dát to na pořad jednání neformálního ekofinu v Dubnu, v Amsterdamu. Takže práce bude pokračovat, máte absolutní pravdu. Eh, Je možné získat mnoho, když se bude bojovat proti podvodům z DPH. Deriváty, rovné mm, podmínky, vy jste to zdůraznil, já si zajistím informace, ale nemohu odpovědět, pro, zda si myslíme, že jsou rovné podmínky, já nemám na v tuto chvíli odpověď na toto. Děkuji, pane předsedo. No, nemáme mikrofon. Tak. Sonst muss ich meine Minute noch in Anspruch. Es wurde so gesagt. Omlouvám se, že nemůžeme mít catch the eye po poslední otázce. Mm, na, na další na seznamu řečníku jsem já ale chci si zmínit něco, o čem už mluvila několik kolegů. Chci se zeptat přímo jako předsedy rady. Mluvilo se o daních, o různých věcech. Já jsem vám vděčný, to ne, jste neřekl poprvé, že jako nizozemské předsednictví, nizozemský ministr financí, chcete vyslat signál, že se věci změní i v radě. A přesto v mnoha věcech vidíme, že rada stále stojí na brzdě. My říkáme, že musí pryč přestat brzdit. Otázka výměny, automatická výměna informací o daňových rozhodnutí sdílení s komisí nebo ne. Komise má strážit smlouvy, jinak bez toho nemůže plnit svoji roli. E, řada věcí e, se děje, ale nemáme závaznou představu, jak se k tomu staví rada. Já nechci mluvit explicitně o kodexu chování, ale vás jako předsedo rady a nizozemského ministra. Eh, jak tedy zamýšlí rada a vy v rámci nizozemského předsednictví, eh, jak řešit s, týma, s tématem tedy Alpant, jak zabránit tomu, aby mm, nezdaněné zisky odtékaly pryč z EU. My jsme tady vedli zajímavý rozhovor s eh, ministrem financí Bermud a on se na nás podíval a řekl, ale to není přece problém, že já neuvaluju daně, ale že vy nezajistíte, aby eh, peníze, aby ty prostředky byly aspoň jednou zdaněné, než opustí EU. Takže e, zdaňovat příjmy je e, přenechává EU. Co si o tom myslíte vy jako nizozemský e, předseda rady? No to existují různé pohledy v oblasti získávání většího díle informací a většího objemu informací o normách v oblasti daňové, tak tam děláme velký pokrok a také co se týče výměny informací mezi daňovými zprávami jednotlivých zemí, i tam komise sehrává svou roli. Takže pokračujme na této cestě. Politický tlak je potřebný, politická podpora ze všech zemí je potřeba, ale máme skutečně možnost dospět k dohodě během našeho předsednictví u většiny těchto Eh, součástí balíčku, který je na stole. A to, co říká, to, co označujete, ten výstupní návrh, který je v balíčku, i to budeme prosazovat, to, to také součástí tedy těch opatření proti daňovým unikům a tam budu také na tom spolupracovat verbliebe, möchte ich die nur nutzen, Ihnen zu danken, äh, auch dass Sie über die Zeit hinaus geblieben sind. Chci vám poděkovat, že jste tady zůstali přes čas. Ještě jednou ti kolegové, kteří se hlásili na Catch the Eye, vzhledem k pokročilé době již eh, tomu nedostaneme. Pod vodem růze ne, nech mám co bych eh, informoval, kromě toho, že příští zkuze proběhne 22. února 15 až 18.30 a přes příští 23. 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30. Děkuji za přítomnost, děkuji za diskusi, končím schůzi.